meine. Wir brauchen nur nachher hier einen Vorsitzenden. Ja, ja, ja. Aber die Transitional Coming at Four. Ja, ja. Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, když dovolíte, přivítám vás na odpolední části naší dnešní schůze. Wir haben jetzt Budeme pokračovat bodem 15, což jsou vztahy EU s Tuniskem v současném regionálním kontextu a zprávou kolegy Kastalda. Takže, eh, pane Kastaldo, eh, pokud dovolíte, rád bych ještě předem Eh, promluvil eh, o eh, který přivítal ehm, nositele ceny Sacharovovi, ehm, kteří se přišli podívat na práci tohoto výboru a já bych rád požádal, aby zástupce Ralfa Baldávího, který stále ještě je ve vězení Saudské Arábie za strašných podmínek, a je vystaven eh, eh, mučení, eh, abych dal slovo paní Hajdar, která jej zastupuje a přednese k nám pár slov. you have the floor. Someone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

My ještě tady nemáme tlumočníky z arabštiny, přijdou každou minutou, ale když dovolíte, tak bych tedy eh, ostatní nositele eh, Sacharovovy ceny, eh, kteří jsou tady u nás, je to Ali Ferzat, který je jedním z nejznámějších syrských um, satiriků. Eh, děkuji za to, že jste mezi nás přišel a, za tu odvahu, kterou projevujete ve své eh, zemi. Potom Vitalij Ponomarev, který mm, je reprezentantem Ruska. Děkuji vám za vaši práci a za to, že já si sám dělám starosti e, s tím, co se stane s vaší organizací e, v putinovském Rusku. E, vítám také Sali Mahmuda Mohameda Osmana, sudánského právníka, který se zasazuje o svobodu svých spoluobčanů a získal Sacharovou cenu v roce 2007. Jsem rád, že je tady Sofie Buson, která zastupuje um, reportéry bez hranic. Děkuji i vám, že jste se dostavila mezi nás a děkuji za práci vaší organizace, která má uh, v současné době obrovský význam, zejména v Turecku. Uh, Eh, je tady také Siama Lidvina, eh, která je zástupkyní Běloruského, Běloruské asociace novinářů. Doufáme, že ve vaší zemi eh, nastane pozitivní vývoj alespoň je to naše naděje. Je tady také Taslima Nasrin, která zde, která je žurnalistkou a autorkou Eh, eh, také je to lékařka a humanistka, která se zasloužila právě eh, v boji proti nespravedlnosti a mm, vlastně v boji za práva žen. Jsem rád, že jste mezi nás přišla a máme opravdu velký respekt k úspěchu vašich knih Ehm, eh, také je tady Vildana Selenbegovič, která je eh, aktivistkou za lidská práva ze Sarajeva a eh, zejména v roce 98 a po roce 98 ehm, má mm, velké zásluhy mm, v rámci své žurnalistické práce ehm, Děkuji, že jste přišla mezi nás a přeji vám eh, mnoho, eh, přeji vám úspěšné eh, odpoledne. A teď asi už můžeme začít. Prosím, máte slovo. مساء الخير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 Eh, každopádně bych vám nejprve eh, ráda poděkovala. Eh, je pro mě nesmírnou ctí a velkou radostí, že mohu být s vámi. Přicházím s vám s pozdravy, pozdravy mého muže Badovího, který je E, již tři roky ve e, vězení a e, posí, přicházím vám také říct, že vás zdraví naše tři děti, které již tři roky jsou bez otce. A doufám, že se jednou podaří, aby i můj muž se sem přijel podívat a hovořil s vámi. Můj muž Rev Badawi doufá, neustále doufá, že tato záležitost eh, bude mít šťastné vyúctění, protože svoboda projevu je svobodou, kterou se musí těšit všichni muži a ženy na celém světě. Dámy a pánové, dovolte, abych se nejprve obrátila ke svému muži, Rev eh, Badawimu z tohoto eh, místa. Hodně o něm hovořím a budu o něm hovořit. Snažím se využít ty různé příležitosti, které mi byly nabídnuty a podobně je tomu i dnes. Eh, chtěla bych s ním hovořit přímo, chtěla bych mu říct, co mám na srdci. Rajiv, lásko moje, čtyři roky uplynuly eh, v tom prázdném bytě, eh, prázdném, protože ty jsi nepřítomný. Musím odpovídat na otázky svých dětí Sama si eh, kladu otázku, jak tě přijmu, až se eh, znovu přede mě eh, postavíš, jak budu oblečená, budu plakat, co ti řeknu. Budeme připravovat náš večer, jak budeme se domlouvat, co si dáme k jídlu, co budeme pít, jak se oblékneme. Já si stále kladu otázku, drahý Réve, proč jsi nepřítomný? Jaký je důvod tvé nepřítomnosti? Nemůže můžeš eh, cestovat eh, eh, vzhledem ke konfliktu mezi tebou a saudským režimem. Otázky mých dětí mě neustále dostihují. Musím říct, že jsem šťastná svým způsobem, protože naše děti mají tvoji odvahu, statečnost i inteligenci. Jsi svobodnější než tví žalářníci. Musím ti říct, že máš ve světě plno přátel máš eh, zde přátele, eh, kteří eh, se svobodně mohou vyjadřovat a bojují za, tvojí, za tvoje osvobození. Jsou to tvá rodina, tví přáteli, přátelé, tvá druhá země. Rozhodně nejsi sám, je nás mnoho, jejich solidarita, podpora pro nás pro všechny hodně znamená. Chtěla bych eh, tvým jménem poděkovat eh, za tuto pomoc eh, všem svobodným hlasům po celém světě. A mohu nepochybně říct i tvým jménem, Raife, děkuji vám, děkuji i za sebe, děkuji všem. Frau ich danke Ihnen sehr für Ein Paní Hajdar, já vám velice děkuji za vaše slova, za, eh, tak jak to z vaší strany je vyznáním lásky eh, k vašemu muži, tak eh, je to i určitým prohlášením směrem k nám v tom smyslu, že máme všichni povinnost se zasazovat za vašeho muže a za podobné lidi, kteří mají takovou odvahu. Já jsem dnes dopoledne říkal na konferenci, že je to pro mě Eh, snadné. Já mohu eh, mluvit, kolik chci, nikdo mě za to nezavře do vězení, nemusím si dělat starosti, že se mi kvůli tomu něco špatného stane. Čili odvážný eh, žurnalista, odvážný, být odvážným politikem v Evropské unii, to vlastně zas tak veliká odvaha není. A v tom je ten rozdíl. Já vám mnohokrát děkuji. Mm, děkuji i děkuji za to, eh, že jste mezi nás dnes přišla. Eh, člověk je svobodný až tehdy, když jsou svobodní všichni lidé, řekl kdysi někdo moudrý. A děkuji vám ještě jednou, že jste, eh, že jste si našla cestu k nám. So, wir fahren jetzt in unserer Tages a my se tedy dnes, e, nyní už pustíme do našeho pořadu jednání a e, vyslechneme si zprávu našeho zpravodaje pana Kastalda o situaci v Tunisku e, v současném kontextu regionálním. Máme 27 pozměňovacích návrhů k této zprávě a možná, že se nám podaří naleznout kompromisní návrhy, tak abychom 13. a 14. června mohli hlasovat eh, ve výboru a potom eh, v září na plénu. Pane Kastaldo, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. A předběžně bych chtěl také vyjádřit za sebe eh, díky na adresu paní Hajdar eh, za její přítomnost. A za to, že nás nadále nabádá dále podporovat eh, Rajfa Badáriho, našeho nositele Sacharovovy ceny a nabádat také eh, Saudskou Arábii, aby eh, dostalo své povinnosti a uplatňovalo zásady právního státu. Děkuji eh, nyní k věci. Děkuji všem kolegům, kteří se podíleli na zprávě s velmi konstruktivními pozměvacími návrhy. Konstatuji, že panuje velký zájem o Tunisko v našem výboru. Eh, děkuji také stínovým eh, zpravodajům. Ještě eh, před časem nedávným jsme vedli velmi plodnou diskusi a vy jste všichni projevili velmi konstruktivní přístup. Máme 15 kompromisních pozněvacích návrhů, které pokrývají všechny stěžení body zprávy. Ehm, také vidím, že je zde snaha v jednotlivých frakcích dospět ke společným eh, stanoviscím a vypracovat eh, zprávu, která eh, bude podpořena většinou, protože se domníváme, že Tunisko musí být modelem pro islámské státy a v tomto regionálním kontextu je Tunisko vynikajícím příkladem pro bilaterální vztahy s Evropskou unii. A my jsme si vytkli jako cíl dospět ke shodě v rámci frakcí a sice plné shodě. Chtěli bychom dosáhnout dohody, která bude nejenom dohodou o volném obchodu, ale bude obsahovat i celou e, řadu dalších aspektů, tak aby se Tunisko stalo v severní Africe naším e, e, excelentním partnerem. Nechci nyní zacházet do technických a odborných podrobností zprávy a pozněvacích návrhů. To můžeme mm, pak posunout na plánované zasedání. Chtěl bych poukázat pouze na několik několik novinek. Velice vítám, že tuniský parlament respektive zhromáždění eh, zástupců lidu projednává návrh zákona, který má vyústit eh, v přizpůsobení trestního zákoníku mezinárodním e, standardům. To jsme požadovali v našich kompromisních pozměňovacích návrzích, tak aby v oblasti prevence bylo podnikano mnohem více než dosud. A ještě bych chtěl upozornit kolegy na jednu velmi důležitou politickou akci. Uplynulý víkend se konal desátý sjezd NADA a velkou většinou byl schválen návrh týkající se eh, oddělení církve a státu, výraznějšího oddělení, to znamená, že isla, islamis, extremisticky, fundamentalisticky eh, zaměřené strany se sice budou moci eh, nadále podílet na demokratickém politickém životě, ale eh, v rámci dělby mocí a to by měl být model i pro ostatní islámské státy. Zazněl tam také příspěvek o svobodě tisku a médií, který sklidil také velký úspěch, byl součástí kompromisu číslo 3. Nadnesená byla i otázka mládeže a to se týká v kompromisním pozměňovacím návrhu číslo 4. Důležitým shledávám i um, poukaz eh, v pozměňovacím návrhu 15 na skutečné kořeny radikalizace, ale o tom můžeme pak eh, diskutovat na schůzi ve čtvrtek. Ještě jednou děkuji všem kolegům a tímto, touto zprávou bychom chtěli vyslat eh, silný signál o naší podpoře Tuniska, protože jsme naprosto přesvědčeni o tom, že Tunisko může eh, postupovat po cestě demokratizace a může se stát pro nás eh, partnerem excelence a my se dále budeme zasazovat eh, o tento boj, který nesvádíme v tomto parlamentu sami. Zůstaneme u italštiny, protože za EPP teď bude hovořit pan Čéza a pan Panzery za socialisty. Všichni jsme Italové, není to náhoda. Děkuji vám. Děkuji kolegovi Castaldovi za jeho excelentní práci na té zprávě, která je skutečně vyvážená a děkuji za metodu, kterou jsi eh, vlastně použil, abys eh, nás všechny k té práci eh, také přizval. Setkali jsme se i dnes, hovořili jsme spolu, hovořili jsme také o Tunisku ve všeobecné rozpravě, takže blahopřeji k této práci, bylo to skutečně nesmírně harmonické mezi námi poslanci a teď především po projevu paní Badawi, to byl skutečný milostný dopis eh, svému eh, manželovi a měli bychom se pokoušet dělat opravdu víc a víc. Mělo by nás to trochu nabádat, abychom se víc a víc zasazovali za mm, svobodu a demokracii v těchto zemích. Takže zpráva o Tunisku eh, spočívá na takových čtyřech pilířích. Za prvé je zapotřebí vážně a konkrétně pomoci zemi, aby postoupila v tom demokratickém procesu, který zraje, ale který skutečně potřebuje podporu. Často v drobných drobnostech. A Evropská unie eh, si musí klást za cíl, aby eh, konkrétně pomohla, aby pomohla prostřednictvím parlamentních skupin, parlamentních svazků. My jsme se do Tuniska vydali, setkali jsme se tam s místními poslanci, ale na úrovni politických frakcí je to trochu obtížnější. Tady bychom měli vyvinout větší úsilí, měli bychom podpořit eh, naše kolegy v Tunisku, aby se jim lépe dařilo demokraticky Eh, život svých politických stran realizovat. A této zprávě je eh, zase otázka hospodářského rozvoje silně rozvinutá. Každé vydané euro na podporu hospodářského rozvoje Tuniska je euro vydané na uh, Eh, podporu bezpečnosti, včetně bezpečnosti v Evropě. Takže je tady celá řada dalších konkrétních prvků v té zprávě. Otázka bezpečnosti, to nelze ani podceňovat, natož přehlížet. Eh, v současné době eh, v Tunisku žije celá řada libijských státních příslušníků. Je třeba jim pomoci, pak je také zapotřebí pomoci i dalším. Víme, jak to vypadá v uprchlických táborech v Turecku, takže v Libii to bude podobné, neli horší. Ve zprávě se také hovoří o mobilitě, výzkumu eh, a eh, kultuře. To jsou všechno témata, která jsou významná. A pak je také zapotřebí posílit politiku dobrého sousedství a využívání celé řady nástrojů, které tady jsou k dispozici pro členské státy. Tento program by měl být také k dispozici mladým eh, Tunizanům a Tunizankám, aby se mohli lépe věnovat eh, přípravě na praktický život. Mimochodem mezi mladými nacházíme nejvíc eh, nezaměstnaných a taková určitá nespokojenost takzvaná blbá nálada, eh, která často vede k určité radikalizaci těchto mladých, což někdy vyústí až teroristické činy. V tuto chvíli máme 17 kompromisních návrhů. Děkujeme vám, pane Castaldo, ještě jednou. Ta spolupráce mezi námi byla velmi dobrá a věřím, že tento týden dokončíme práci na této zprávě a že skutečně budeme moci seriózně přispět eh, touto eh, tímto dokumentem dalšímu pozitivnímu vývoji. Je třeba této zemi pomoci. Já zdůrazňuji, že tady odvádíme dobrou práci a musím poděkovat zpravodaji za seriózní přístup a za jeho velkou ochotu. Zdá se mi, že se tady vynožuje velmi eh, důležitá zpráva, která může podtrhnout jasnou pozitivní politickou linii Evropského parlamentu vůči Tunisku. A zdá se mi, že mohu říci, že cílem je poskytnout všechny nástroje, které jsou e, zapotřeby e, k umožnění e, rozvoje a růstu této země. Především tváří v tvář teroristickým útokům, nímž došlo a které zbrzdily možnosti například v cestovním ruchu a také blízkost Libie, eh, která skutečně mm, také omezuje tyto možnosti a potenciál. Eh, musíme samozřejmě až do konce sehrát naši roli a mm, to jsme také učinili, protože jsme vybrali Tunisko jako politickou prioritu do které můžeme investovat nejenom politicky, ale i ekonomicky, finančně a také Vyzýváme Tunisko, aby eh, také splnilo svůj díl eh, a sice naplňovalo reformy a eh, pružněji a rychleji provádělo legislativní práci, protože je to země, která skutečně musí nastoupit na cestu ekonomických a sociálních reform. A závěrem chci zdůraznit, že politický rámec v Tunisku je v pohybu a velmi důležité datum, které Eh, možná ani není dostatečně doceněno, je eh, siest eh, na tak, který se uskutečnil před několika dny. A mm, bylo tedy rozhodnuto, eh, že se má eh, činnost církve oddělit od státu. Někteří mezinárodní pozorovatelé říkají, že to je pouze ehm, taková záminka strany Nada. Eh, je to určitá maškaráda, ale přesto musím říci, že se alespoň o tom hovoří že politická iniciativa má být oddělena od náboženství. A pak je to samo o sobě už historický krok a mm, e, my bychom měli pochopit mm, tyto změny, měli bychom je podpořit, povzbuzovat e, takovým směrem, aby e, Tunisko díky tomu zaznamenalo další růst a rozvoj. Zdá se mi, že to je vztah, který může všem velmi přispět. Děkuji a za konzervativce pan Bashir. <clears throat> Very briefly, I'd like to thank my colleagues. Děkuji, chci poděkovat kolegům za to stínové mm, jednání, které jsme právě měli. Chci poděkovat Fabiovi zpravodaji za jeho přístup k vyjednávání. Jeho e, struktura zprávy je velmi zacílená a um, přehledná. My jsme eh, ve stádiu kompromisu a je zde mnohé, co může EKR podpořit. Obecně řečeno, musíme vyslat silný signál podpory na adresu Tuniska. Ekonomický eh, rozvoj eh, bude uhelným kamenem stability a bezpečnosti Tuniska. Růst povede k zaměstnanosti a blahobytu občanů a ve spojení se vzděláváním to vytvoří také příležitosti pro mladé lidi a odtažení dosáhne, je od radikalizace. Také eh, musíme pamatovat na eh, makroekonomickou pomoc, která může pomoci, pokud bude propojena s hmatatelnými eh, makroekonomickými výhodami. Tedy může, mohou se budovat mosty a letiště, ale vzdělávání učitelů a také zvládání nedostatků vody je základ příklad. Děkuji. Ní Desanet za liberály. Děkuji, pane předsedo. Já chci říct kolegovi Kastaldovi, že jeho návrh eh, eh, usnesení je excelentní. Co do obsahu, eh, tak do toho přístupu celé filozofie, to je první věc, hovořím už po ostatních, kteří říkali něco podobného, ale já prostě potřebuji zdůraznit, že my eh, máme zapovinnost eh, Tunisku pomoci. Je to důležité pro Tunisko, ale i pro Evropu. Eh, Tunisko je jedna z velice malého počtu zem, zemí, které začalo opravdu jít demokratickou cestou. A víme, jak to bylo s Nobelovou cenou. Jsem podobně na tom jako kolegové, kteří přivítali rozhodnutí parlamentu Tuniska Nady roz, eh, o eh, oddělení od Luce eh, náboženství a státu. Je třeba jít tímto státem, kdy naopak to směšování a zmatek, který z toho vyplývá, jdou, znamenají problémy. Země prochází ekonomickou krizí, nezaměstnanost, především nezaměstnanost mladých, zemích, a to zvlášť na jihu země, je enormní. Víte, že cestovní ruch byl jeden z těch sektorů, které přinášely určitý rozvoj, ale ten tam prostě teďko není. E, musíme být e, solidární, jet do Tuniska ze solidarity, musíme podpořit Tunisko, protože výzvy, které představují e, bezpečnostní hrozby, jsou obrovské. Hovořila jsem o atentátech, o hranici s Libidí, kde dochází k destabilizaci kabalizaci, je tam, e, jsou tam případy obchodování, e, podloudného obchodování se zbraněmi, e, pak jsou tam samozřejmě uprchlíci, to také je problém, takže potřebujeme zemi pomoci. Já si myslím, že Evropa už učinila mimochodem docela dost. V prvním trimestru tohoto eh, roku jsme eh, souhlasili tři důležité texty. Eh, my jsme s kolegou pracovali prosadili eh, usnesení hospodářského partnerství mezi Unii a eh, Tuniskem. Já doufám, že se to eh, posune správným směrem. Také jsme odhlasovali určitá naléhavá opatření, vývoz olivového oleje a nulové, nulové poplatky. A dnes jsme potkali, eh, schválili makrofinanční pomoc 500 eh, milionů eur. Když říkám, že jsme eh, hlasovali o těchto prostředcích, nejsou to nějaké dary, jsou to peníze, které eh, Tunisku půjčujeme. Eh, Tunisko má zásad, eh, závažné zadlužení, není to poprvé, co zemi půjčujeme a já si myslím, že je možná zapotřebí se podívat, zdali tady nejsou určité perspektivy. Jak už to šlo, jak už to prostě Francie a Německo učinili. Například určitou část toho zadlužení Francie a Německo přetavili v takové investiční projekty, které jsou velmi velice, velice zajímavé. A takto bychom měli postupovat i e, my, Evropská unie jako celek. Děkuji. Děkuji. Paní Veržia je další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych e, chtěla poděkovat našemu e, kolegovi soudruhu Kastaldovi za velice příjemnou spolupráci. E, snažili jsme se jít cestou vyhledání maximálního množství kompromisů. Všichni jsme přesvědčeni, že je třeba Tunisku pomoci, že Tunisko hraje zásadní roli a že je e, politicky významné a důležité podpořit ten přechod k demokracii e, v této zemi. Eh, hodně věcí již postoupilo ku předu, možná, že ne dostatečně, ale já si vybavuji jednoho přátel, jednoho přítele, když jsme hovořili o arabském jaru, že ani francouzská revoluce neproběhla během jednoho jediného roku, takže uvědomme si, že to je jenom pět let a že demokracie je dlouhodobý proces a řada z nás zde v sále přítomných to víme. E, mezi otázkami, s kterými se země vypořádává, je také otázka sociální. Sociální problémy se nevyřešily ani opíč od revoluce, od tuniské revoluce, chudoba, nezaměstnanost nezaměstnanost, eh, Mariel to také řekla a velice oprávněně, eh, obrovské propastné rozdíly mezi jednotlivými regiony, to vše je zásadní, jak bylo řečeno, nezaměstnanost, chudoba jsou zvlášť citelné a hmatatelné na jihu země. Takže eh, ještě se odrazím od toho, co řekla kolegyně Mariel Sandes, tak v rámci pomoci od Evropské unie je důležité, aby toto partnerství šlo správným, dobrým směrem z ekonomického i sociálního hlediska. A je zapotřebí, aby Evropská unie nepry, nedávala přednost určitým vlastním zájmům na úkor zájmům země, na úkor Tuniska, protože si myslím, že by se nám to vrátilo jako bumerang konce konců. A sociální otázkou je třeba se zabývat eh, velmi aktivně, protože je také předmětem řady eh, velkých vášnivých rozprav v Tunisku. Eh, pak je to také otázka terorismu. Tunisko čelí závažnému problému v této oblasti. A v této zemi, zemi se boj proti terorismu nesmí odehrávat eh, na úkor eh, svobody tisku, eh, svobody blogerů a tak dále. Myslím, že jsme dost netrvali na tom, že v rámci tohoto zákona proti terorismu, který byl nedávno v zemi přijet, přijat, Tunisko přitvrdilo v určitých ohledech a nezdá se mi, že by to šlo správným směrem. Otázka přistěhovalectví migrace migrace je důležité. Od, důležitá. Od války eh, v Libii Tunisko přijalo milion uprchlíků, libijských uprchlíků a mimochodem ne pouze libijských. Byli to lidé, kteří prostě museli ze země odejít, takže to je přesně ten pocit, počet lidí, kteří eh, přijeli eh, přes vodu, milion uprchlíků přijel přes vodu v loňském roce eh, do Evropy přes středozemní moře, takže milion tady, milion v Tunisku, vyvolává to řadu otázek a do, a myšlenek. Myslíme také na to, že náš, naše partnerství by nemělo mít pouze eko, ekonomické. Musíme také podpořit eh, tuniský parlament jako takový. On nemá eh, příliš mnoho prostředků na to, aby skutečně fungoval. Hodně odpovědností mu padá na bedra, ale musí být schopen se eh, tomu věnovat. A pomoc z Evropské unie by neměla Eh, neměla zatížit ještě víc zadlužení země, které za pět let se zvýšilo ze 40 na 50 eh, Členské státy, eh, konkrétně Francie, by také měly dbát na otázku rovnosti mezi muži a ženami, na otázku mobility. Já musím říct, že mi dělá starost, že čím dál tím víc mladých ze zemí Magrebu, konkrétně z Tuniska, obtížněji a obtížněji získávají výzum, aby mohli mohli studovat v Evropě. A v neposlední řadě je důležité, aby hospodářské a sociální reformy, které jsou samozřejmě důležité, eh, aby se neodehrávaly na úkor místní ekonomiky, na úkor tuniského zemědělství, na úkor malých a středních tuniských podniků, podniků, které bychom měli podpořit konkrétně sociální ekonomika je předmětem několika projektů a daří se jí zdá se docela dobře v Tunisku. A tohle všechno mi připadá velmi důležité. To je vše, pane předsedo. Ne. Euh, ano, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych nejprve pozdravil eh, práci eh, a úsilí našeho kolegy Casteldo, ale nejenom jeho, všech spolutvůrců této zprávy. Myslím, že tady před náma leží dokument, který skutečně umožňuje nalézt cestu ku předu eh, kudy by měla postupovat Evropská unie a e, jde o určité posílení, neříkám to první, ale řekla to již řada z vás, posílení pomoci Tunisku. Já jsem e, byl 18. a 19. dubna E, v zemi na pozvání Liseska a Alexa. Byli jsme e, pod patronátem e, toho premiéra Tuniska. Tam ta původní konference se konala v hotelu, kde minulý červen v roce 2015 byl proveden ten atentát, kde zemřelo plno lidí a my jsme pocitovali jako důležité, abychom se tam dostavili, abychom abychom prokázali, že Tunisko se nesklání před těmito eh, teroristickými akty. Takže eh, na základě těchto dvou eh, dnů konference jsme museli konstatovat, že Eh, hospodářská situace je strašná. Od června loňského roku 80 eh, eh, hotelové kapacity v těchto dvou destinacích je zabarikadováno, zavřeno, plus je tady to, že žádný evropský turista už do, této, do těchto destinací nejezdí. Takže je třeba tady znovu nastavit určitou důvěru a ta důvěra prochází prostřednictvím určitých bezpečnostních bezpečnostních eh, záruk. Eh, je tady dlouhá 500, eh, více jak 500 kilometrů dlouhá hranice s Libií a jak víme, situace v Libii je stále velice nestabilní. A tato nestabilita zapříčinuje, že se vlastně na jihu země, na jihu Tuniska eh, konají takové nájezdy eh, z sousední země a tuniský stát eh, je stále v bezpečnostním riziku. Pokud se podíváme na to, že na proti, ještě nad rámec eh, té hospodářské pomoci, je, kterou musíme posílit. Je tady důležité posílit i bezpečnost, eh, tu, především na té společné hranici a dále pracovat na tom, aby eh, byla znovu nalezena eh, jednota uvnitř Libie, tak, aby tady vznikl sídelný stát, eh, aby tady byla silná libijská vláda, která by zajistila bezpečnost v zemi, což by se také objevilo jako bezpečnost v sousedních státech, konkrétně v Tunisku. Pan Galer, děkuji. Jako člověk, který pravidelně jezdí do Tuniska od roku 2011, Eh, mám radost, když vidím, že tady máme široký konsensus a já děkuji eh, kolegu Kastaldovi za to, že ve své zprávě ten široký konsensus také vyjádřil. On eh, opravdu zahrnul veškeré relevantní aspekty a rád bych upozornil jednak na to, a chci to zdůraznit, že považuji za velice důležité to, že naši kolegové tady v parlamentu Eh, mají podporu, eh, protože oni eh, mají před sebou velké úkoly a musí je také zvládnout. A aktuální podpora vlastně ještě není dostatečná k tomu, aby oni mohli své úkoly zvládnout. Rád bych zdůraznil ještě jeden důležitý aspekt, pozitivní aspekt. Já jsem od samého začátku, od té eh, eh, od samého začátku mluvil o islámské straně a nikoliv o islamistické straně, protože já jsem měl vždycky dojem, že většina, velká většina této strany eh, jak si mm, považuje víru za určitý, um, určitou hodnotovou orientaci a nikoliv za politický program. Um, tadyhle to, um, ta odluka, která je nyní vlastně zapsána do jejich programu, tak ta je toho jasným důkazem a to bychom měli opravdu zdůraznit a jak si pozitivně vyzdvihnout. Islám a demokracie musí být kompatibilní, to je v našem zájmu ne, a to není, nemá to být teorie, ale má to být tak v praxi. A tato silná relevantní strana, pokud zapsala do svého programu odluku eh, církve od státu, tak eh, si myslím, že to je opravdu eh, důležité zmínit. Navrhuje se tady v oblasti ekonomické mimo jiné zařadit Tunisko do programu pro konkurenceschopnost podniků. To vítám. Dále je, eh, se tady mluví o nutnosti eh, reformy agrárního sektoru. Eh, kolegyně a kolegové, pak ale musíme, jestliže to podpoříme, tak také budeme muset v návaznosti být opravdu důslední a budeme muset také náš trh Eh, jak si otevřít pro produkty malých a středních podniků a také pro produkty zemědělství. A nesmí to být jednosměrka, musí to být obousměrný provoz, čili eh, ta reforma, která tam bude, doufejme, úspěšná, eh, k té se musíme stavět důsledně a musí z toho být opravdu oboustraná výhoda. Čili a doufám, že eh, to tak vidíte všichni v oblasti bezpečnosti a obrany. Tam bychom měli velmi důkladně analyzovat v rozhovoru s Tunisany to, co potřebují. A to, co potřebují, jim také musíme poskytnout, protože je to eh, vlastně, když se podíváme na mapu, tak je to jaksi eh, místo, které je mm, takovým naším jaksi předměstím, čili co se stane, co půjde z Afriky k nám, půjde přes z Tunis. Eh, čili ehm, pokud my se postaráme o to, aby Tunis, Tunisané ve svém boji proti terorismu a proti jiným eh, hrozbám eh, byli úspěšní, tak je to i v našem zájmu a proto tedy zdu, mm, opravdu podporuji všechny tyto aspekty, které jsou ve zprávě zmíněny. Jinak obecně O tom jsem přesvědčený. přesvědčený. Eh, v této zprávě vyšleme eh, pozitivní signál, eh, podporu našim kolegům v, Tunisu, v Tunisku na té těžké cestě. Ehm, lidé, kteří, lidé tam musí vidět svou budoucnost, protože je tam hospodářský růst, protože tam vznikají pracovní místa a protože je tam jejich vlast, ve které vědí, že mají své místo. Děkuji. Děkuji, pan Castaldo má slovo. Děkuji, pane předsedo. To bylo pouze pro vás. Měl jsem vás vyzvat v rumunštině, abyste odpověděli. Nebudu raději pokračovat v italštině. Jak jsme mohli vyslechnout a vyčíst z projevu kolegů, vzniká situace, která není sice vždy pravidlem, ale může se stát v budoucnu. A sice je to určitá konvergence mezi skupinami, pokud e, jde o určité povědomí, e, že se nám skutečně podaří e, jak si dospět ke společnému postoji ve zprávě vyjádření kolegu mě potěšila, protože se mnozí zasazovali o obnovu cestovního ruchu, který velmi utrpěl a také se vyslovili proti teroristickým útokům. Posledních let imič Tuniska musí být znovu oprášen, obnoven, věrohodnost musí eh, být znovu obnovena a už eh, bylo vynaloženo mnoho úsilí eh, k zajištění bezpečnosti a potírání terorismu, také k odstranění nebo vyrovnání ehm, rozdílů mezi jednotlivými regiony, což je také ehm, důležité z hlediska eh, překonání sociální propasti, která tam eh, zeje a která je ohrožením sociálního a demokratického smíru v zemi. Já děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili skutečně jsme pracovali eh, přeshraničně a mezirezortně v parlamentu. Také jsme spolupracovali eh, se smíšeným parlamentním výborem, výborem z delegací Magreb a také s panem eh, předsedou Pancerim, který v uplynulých, eh, pardon, v příštích eh, měsících a letech bude pracovat mm, v mnoha ohledech na spolupráci mezi EU a Středomořím a konkrétně Tureckem a Tuniskem. Doufám, že budeme schopni poskytnout eh, tu komplexní odpověď eh, potírání terorismu tak, aby tuniská mládež opět nalezla pracovní místa, zejména v těch odvětvích, mm, která pan Galeriš vyjmenoval, a sice zemědělství eh, ve středně velkých podnik, migracích a cestovním e, ruchu. To jsou přece ty pilíře tuniského hospodářství. Pracujeme také spolu s výborem INTA a mm, příslušnou kolegyní z tohoto výboru a chceme se postarat o to, aby naše politická činnost šla ruku v ruce e, s ekonomickým úsilím, tak abychom našim partnerům mohli poskytnout koherentní odpověď v plné míře abychom dali najevo, jaké hodnoty přechováváme a jaké eh, cíle jsme si vytkli. Je tedy nutno poskytnout tuto makroekonomickou podporu, která se dnes setkala s velkou eh, podporou z vaší strany. Naším eh, hlavním cílem je mír, bezpečnost a také řešení libýského problému. To nestrácíme ze zřetele a samozřejmě musíme říci, že prohlášení AFTA nám působí velké starosti ten eh, článek o vládě národní jednoty není uznán, byť se OSN velmi angažuje a stabilita Libie, Tuniska a celého eh, Magrebu eh, je také naší stabilitou a naší bezpečností. bezpečností. Každé euro, které investujeme do sociální ekonomické stabilizace Tuniska, nám mnohé vrací. A to platí jak pro Středomoří, francouzští i italští kolegové to dobře vědí, ale platí to vlastně pro celou Evropskou unii, pro všechny členské země, protože naše problémy eh, jsou společnými problémy a proto musíme nabízet i společnou podporu. A ta historická šance, která se nám tady nabízí, jak to mnozí i zdůraznili, eh, musí být námi i využita. Avere ulteriori sponde, ulteriori interlocutori. To, že se nyní poněkud otevřela i ona islámská strana NADA, je dobré a my se jako Evropský parlament musíme postavit do čela tohoto hnutí. Je to nezbytné, abychom spolupracovali, protože v té mladé demokracii ještě chybí řada nástrojů. Je tam sice demokraticky zvolený parlament a také eh, moderní stát, republika, ale přesto ještě musíme mnoho věcí podpořit. A tady děkuji i panu kolegovi Galerovi, který se ve věci velmi angažoval. Doufáme, že budeme eh, moci hlasovat jednotně, protože Tunisané tento signál pod potřebují a budeme-li dále pokračovat po této cestě, tak eh, máme šanci jim tento signál vyslat. Děkuji. Děkuji a tímto uzavíráme rozpravu k bodu. Hlasování proběhne v červnu, 13. a 14. června a hlasování na plenárním zasedání v září. A nyní můžeme postoupit k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a jde o prezentaci studie zadané výborem AFET s názvem Prvky strategie EU pro vztahy s Iránem po dohodě o iránském jaderném programu. Rád bych vám sdělil, že eh, paní vysoká představitelka a místo předsedkyně komise cestovala do eh, Iránu 16. dubna, byla doprovázena několika komisaři a máme také eh, novou iniciativní zprávu, jejímž autorem bude pan Howitt o novém Eh, postoji k Iránu a mm, mm, eh, také eh, očekáváme nové návrhy o postoji nebo o vztahům EU s Iránem. Ta zmíněná studie byla vypracována paní Dianou Esfandiari z Univerzity Lund a je zde také, je, paní doktorka Parsi je zde eh, dnes přítomná, aby eh, nám během deseti minut zhruba představila eh, nálezy své zprávy. Je to vlastně pan Parsi. Děkuji. Já bych vám představil ta, ty hlavní nálezy, k nímž zpráva dospěla. Naším hlavním argumentem je, argumentem je to, že EU a Irán potřebují mnohem strukturovanější a udržitelnější formu dialogu, aby navázali lepší vztahy. A musí to mít také strategický rozměr, to znamená eh, nejenom řešení aktuálních palčivých problémů, ale eh, eh, musíme navázat pevnější vztah, vztah, který pomůže překonat i nezbytně, nezbytné a potenciální konfliktní body. Irán eh, zaznamenal dvě velmi důležité volby v uplynulých letech. První byly prezidentské volby, které Hasan Rouhani v roce 2013 v červnu eh, vyhrál a to umožnilo nastartovat novou iniciativu k řešení jaderného problému, eh, čehož vyústění potom byla dohoda v roce 2015. A pak Eh, v Dubnu proběhly parlamentní volby v Iránu, kde eh, vidíme, že populace obecně vzato hlasovala nebo zvolila ty, kteří si přáli lepší a otevřenější vztahy s Evropou eh, konkrétně a Západem obecně. Takže vidíme, pokud jde o Irán, že je tady dobré znamení, pokud jde o otevřený vztah s Evropou. Dále, pokud jde o detaily a zásady takovéhoto dialogu, o tom se ve studii také hovoří, tak tady jde o to poučit se z lekcí JCPA, tedy orgánu, který vyřešil jadernou e, krizi má se jednat o dialog mezi rovnými a má platit eh, reciprocita protože dialog založený na eh, povyšování se nebo poručnictví eh, nebude fungovat. Mm, pokud jde o další spolupráci mezi EU a Iránem, to by mělo přesahovat ekonomiku a energetiku, ale mělo by to zahrnovat i jiné oblasti, například transfer technologií, akademické výměny, eh, životní prostředí a udržitelný růst. To jsou oblasti, kde Evropská unie má know-how a zájem a Irán má určité potřeby, požadavky a chápe, že spolupráce s Evropou by mu prospěla. Jsou tady i oblasti, kde se neshodneme a kde je nutno e, přijít s kritikou jak vůči Iránu a kde zase Iránci mají určité kritické postřehy vůči nám. E, tyto oblasti nelze ignorovat ani zapomenout, ale Eh, je nutno na nich pracovat, eh, vyřešit je nebo dospět alespoň ke eh, společnému pojímání, možná se zhodnout mm, na tom, že se nedohodneme. To musíme vnímat v rámci širokého rámce, který vznikne nad eh, rámec nejvyšších politických eh, představitelů. A proto například navrhujeme ustavení eh, různých, různých odborných výborů, pracovních skupin za účastí odborníků nejrůznějších odvětví. Neomezovat se pouze na politická jednání na nejvyšší úrovni. Dále zde jsou i oblasti eh, vzájemných sdílených starostí. Například pokud jde o regionální problémy, nestabilita v Iráku, Afganistánu a krvavá válka v Sýrii, kde je Irán jeden z několika aktérů a kde dlouhodobě, pokud eh, syrský konflikt má být vyřešen, bude iránská účast u eh, jednacího stolu zcela nezbytná. To jsou oblasti, kde eh, se nevždy shodneme s Iránem, ale abychom tyto problémy mohli vyřešit, musí Irán usednout k jednacímu stolu a aby tak učinil, musíme eh, mluvit s Iránem a ne na jeho adresu pouze. Toto jsou um, pro nás v EU ty nejdůležitější oblasti, oblasti kde spatřujeme jak možnost spolupráce, um, tak i nutnost řešení uh, konfliktu, kde se ještě spolupráce nerýsuje. Dále určité dopady eh, eh, regionálních eh, krizí je samozřejmě také uprchlická krize, to znamená běženci prchající před válkou a násilím. To jsou důsledky, které ukazují, že Irán a EU jsou v případě krizí na stejné lodi. To, co se uděje v regionu, se netýká pouze Iránu, není do toho pouze Irán zapojen, ale je to něco, co i přímo dopadá na EU a proto je v našem strategickém zájmu vést eh, udržitelný dialog eh, se všemi zainteresovanými eh, nebo zúčastněnými stranami nebo stranami, které jsou schopny ehm, vyvinout určitý vliv na konflikt, který nás všech, se nás všech dotýká. Děkuji. My vám velice děkujeme. Pan Havit, zpravodaj, s námi dnes odpoledne není, takže je zde eh, někdo mezi koordinátory? Pan Preda. Chtěl byste říct eh, něco k věci? Ne. Pan Tanok? Nic. Někdo další? Pan Pitelo? Já omlouvám se, říká předseda. Pan Bilge, prosím. Thank you. Děkuji vám. Já tady vidím určité deficity v té zprávě, například na straně 17. Tam se říká, že obchod a e, tyto aktivity kolem obchodu zlepší situaci e, v zemi. Já se obávám, že to bude právě naopak, protože revoluční gardy nejprve e, budou první, kdo z toho budou těžit finančně a tyto prostředky, které se do země takto dostanou, budou moci e, vlastně ještě více utlačovat populaci. Musíme být velice e, obezřetní. Možná, že jsem příliš velkým pesimistou, ale je to jedna z možností, kterou musíme vzít v úvahu. Takže opatrně s tím obchodováním. Musíme to takto vnímat. Další věc na straně 18.4.1, to jsou environmentální záležitosti a tady velká katastrofa, a to slovo není přehnané, velká katastrofa v environmentální oblasti eh, je jezero Urmia a to je naprosto ve zprávě přehlíženo, to tady vůbec není. Pak eh, atomová bezpečnost, nukleární bezpečnost, Tady existuje vlastně kolaborace eh, mezi eh, západními státy a Iránem. Už to začalo. Takže ta zpráva prostě musí být ještě doplněna. Musí eh, v některých ohledech jít hloub. Děkuji. Já děkuji vám. Pan Bostináru, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám pouze dvě krátké připomínky které jsou rovněž eh, určitým znepokojením. Za prvé, měli bychom hrát, eh, teda při, při eh, hlížet k roli, kterou Irán hraje v syrské krizi, v dobrém i špatném. Musíme také eh, vlastně v dialogu s Iránem zabránit tomu, aby Irán hrál nějakou zápornou roli, což by mohlo eh, být eh, zdrojem napětí. Musíme o těch věcech hovořit velice otevřeně, upřímně. A druhá věc, více alarmující, zdá se, že je tady Eh, eh, rozsáhlá koncentrace zbraní v rukou Hezboláhu. Eh, ty zbraně se dostávají do Sýrie a pokud Hezbola s těmito zbraněmi E, půjde nad určitou e, hranici, tak e, může dojít k různé, tedy ke konfrontaci, na velice široké konfrontaci mezi jednotlivými aktéry v regionu. To je určitě určitá možnost, musíme si to uvědomovat a musíme také s Iránem upřímně eh, hovořit a je eh, určitě lepší být ve střehu a ne eh, jít cestou přijímání nějakých iluzí. Spravedlivě, pragmaticky to ano, ale některé ty velmi kritické otázky musí také v rozhovorech zaznít. Děkuji vám, pane Buštináro. Ještě někdo další? Zdá se, že to je vše. Takže, pane Basi, máte slovo. Děkuji vám. Já bych se s dovolením zabýval těmi otázkami jedna po druhé takže vzhledem k obchodním výměnám z Iránu, že by to mělo spíš profitovat eh, revolučním gardám. Já mám pocit, že to je trošičku eh, zjednodušený pohled. Jistě, že eh, je třeba brát v úvahu, že Eh, je tady diversifikovaná eh, ekonomika a v zemi není prostě eh, pouze tato jedna síla, která drží všechno v rukou. Podle našich zkušeností je také vlastně Eh, pravdou, že sankce se vždy eh, sankce vždycky víc zasáhnou běžnou populaci než eh, tu vedoucí sílu. To znamená, že ten opresivní aparát vždycky zůstává jaksi zachován. Jeho se ty sankce nedotýkají. Tak tomu bylo i v Iráku. Máme tuto zkušenost. Větší obchod s Iránem je pro dobro jak zemi, země, tak e, pro nás. E, pro zemi je to dobré, protože to znamená větší zaměstnanost, více peněz, e, více vlastně možností v interakce s ostatním světem, interakce, která není vlastně čistě politická. Takže ekonomika znamená, že budeme s nimi moci více hovořit. Bude to znamenat, že se eh, rychle přizpůsobí našemu vidění, že bude veřejnost proevropštější. To nemůžeme zaručit. Nicméně eh, si myslím, že je dobrá, eh, dobrá chvíle na to, abychom zkusili jinou strategii, protože ony ty sankce v minulosti nezafungovaly. To víme dobře. A doufejme, že Eh, se postupně ta společnost otevře pro dobro těch, kteří tam eh, žijí. Eh, jezero Urmia jsme nezmínili, ano, je to pravdou, že to je environmentální neštěstí, ale není to jediné. Je to ten případ, kterému se dostalo největší pozornosti médií, protože je dramatické sledovat jezero, jak prakticky mizí. Ale pokud se podíváme na strukturu, tak větší problémy eh, v zemi, jako je Irán, je to, že voda není recyklována. V zemi, kde se vlastně voda dostává do environmentálního systému velmi nestabilizovaným způsobem. A víc jak tři, mě, roky, tři desetiletí tedy neexistuje vlastně žádné e, územní plánování, zatím e, co probíhá dezertifikace. Takže některé ty e, fenomény se dostaly do kritické fáze. V městech dochází k nedostatku vody a kde se čím dál tím víc musí musí spoléhat na sezónní deště a prostě se nedá předvídat, zda budete mít dost vody do příštího eh, zimního období. Takže jistě eh, jezero Urmia je zásadním environmentálním problémem, ale jsou tady strukturální problémy a tady jsou možnosti řešení, eh, které v Evropě existují a to, bylo pro, a to by bylo pro zemi obrovsky výhodné a dobré. A teď role Iránu v Syrii a role Hezboláhu. Ano, já si nemyslím, že my bychom tady chtěli eh, jaksi zastírat, že existují určité mocenské vztahy v regionu, které eh, jsou podle našeho přesvědčení nebezpečné, e, to není téma, ale pokud my chceme strategický a trvalý dialog s Iránem, e, tak rovněž musíme vzít v úvahu to, co bere, berou oni jako e, své národní zájmy. To neznamená, že bychom jim dávali za pravdu nebo někde ustupovali, ale musíme pochopit, že prostě oni jsou vědě, vedeni v tom svém konání určitým racionálním, racionálními důvody, Eh, jejichž cílem není nás eh, ohrozit, ale oni prostě vnímají své eh, priority, svá nebezpečí. Nemusíme se s nimi stotožnit, ale musíme je alespoň vzít v úvahu, když diskutujeme. A to je primární důvod, proč hovoříme o dialogu rovných. nehovoříme tady o nějakém poručnictví pokud budeme hovořit na ně, Eh, aby, eh, a žádat je, aby uznali, co říkáme my, no tak to prostě je eh, hned z kraje odsouzeno k neúspěchu. Oni se prostě nedomnívají, že jsou dost slabí na to, aby jim ostatní říkali, jak se mají chovat, nebo na ně dokonce zvyšovali hlas. A to je podle mého názoru jedna ze základních lekcí, kterou můžeme vyvodit z toho globálního plánu aktivity. Pokud nevezmeme v úvahu způsob, způsob a jak oni vnímají věci, pokud nevezmeme v úvahu jejich priority. Opakuji, nemusíme se s nimi stotožnit, ale pokud toto nevezmeme v úvahu, tak ta jednání nepovedou nikam. Pouze tehdy, když tady bude skutečná reciprocita, nejenom reciprocita na papíře, eh, tak bude eh, prostě situace lepší a nevynalezejme již vynalezené. Děkuji vám. A nyní se můžeme posunout k dalšímu bodu na e, e, našem programu a to je e, vlastně společná e, rozprava o e, dohodě o partnerství a spolupráci s Turkmenistánem. E, naší zpravodajkou je paní Ramona Nikol Manesku. Je to vlastně pokračování našich diskusí o této dohodě, k níž bylo předloženo 186 pozměňovacích návrhů. Některé z nich požadují odsunutí ratifikace dohody ale pokud vím, tak spravodajka se se sínovými spravodají dohodla na další cestě vpřed, totiž, že vznikne nová zpráva, eh, která nastíní určité podmínky a předpoklady. Já vítám pana Tojvo Klára, který je eh, vedoucím eh, středoazijského odboru služby vnější akce a udělím mu slovo. Později nyní dávám slovo paní eh, Ramoně Nikolmanesku, aby nám představila zprávu. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, napřed chtěla poděkovat sekretariátu AFET a také stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci a za práci, kterou jsme spolu odvedli. A také chci poděkovat eh, zástupcům služby vnější akce za eh, jejich informace a eh, pomoc, což bylo velmi užitečné právě v této věci. A chtěla bych ujistit službu vnější akce, že byť poslanci parlamentu přijali to rozhodnutí na zasedání stínových zpravodajů, podpořit eh, vlastně snahu o zlepšování eh, vlády práva, právního státu a demokracie a lidských práv. Při vědomí, kolik eh, se o to angažuje, kolik se v tom angažuje už i komise. Já jsem zaznamenala první debatu s výměnou názoru s zvláštním zástupcem EU, panem Burianem a také po e, zasedání, které proběhlo mezi mnou a stínovými zpravodají, se ukázala jasná většina e, pro pozitivní hlasování na výboru AFET. A tak jsme rozhodli přijmout, myslím, e, modré rozhodnutí Požádala jsem AFET a rozšířené byro eh, o eh, dočasné dočasný odklad tohoto doporučení a doprovodného usnesení až do chvíle, kdy eh, AFET dospěje k jasnému koncenzu, tak abychom mohli o této dohodě o partnerství a spolupráci hlasovat kladně to byla vlastně jasná zpráva eh, ze všech frakcí. Chceme eh, hlasovat pro partnerství a spolupráci, ale za určitých okolností. Okolností, které skutečně napomohou reformám v Turkmenistánu a také jsem požádala o zahájení eh, zvláštního řízení, které umožní parlamentu vyjádřit svou pozici k této dohodě o partnerství a spolupráci. Jedná se o dočasnou eh, zprávu podle pravidla 99,3 protože na základě do, do této interimní zprávy bychom mohli, nebo předběžné zprávy bychom mohli zapracovat některé prvky, na kterých jsme se shodli se stínovými zpravodaji, například eh, kroky, které eh, mají turkmenistánské orgány učinit v rámci reform eh, právního státu, lidských práv, také monitorovacího mechanismu reform a také zahájit proces vedoucí k otevření eh, delegace eh, Evropské unie v Aškabádu, což bychom považovali za eh, velmi účelné. Pro případ, že Evropský parlament schválí usnesení na základě přechodné pardon, předběžné eh, dohody, tak bude možné pak sledovat eh, průběžné naplňování eh, úkolů. A když bude proces shledán dostačujícím, může AFET rozhodnout o znovu zahájení řízení, o schválení s pozitivním hlasováním o dohodě o spolupráci a e, partnerství, kterou považujeme za nutnou. A proto očekáváme e, rozhodnutí rozšířeného byra, které bude přijato asi dnes. A vím také, že sekretariát již rozeslal e, dopis prostínové zpravodaje a pokud jde o obsah takové předběžné zprávy, tak tady budu těsně spolupracovat se stínovými zpravodají a spolu dohodneme obsah té předběžné zprávy. A ještě bych chtěla zdůraznit pokračující snahu ze strany zástupců služby vnější akce ve vztahu k turkmenským orgánům. My musíme eh, uznat i kroky, eh, které byly učiněny dosud a pozitivní výsledky. Pozitivním znamením je i skutečnost, že Turkmenistán již schválil národní akční plán o e, lidských právech na léta 2016 až 2020. Je to plán, který byl e, připraven e, na základě podpory odborníků OSN a je to něco, co skutečně prokazuje ochotu a vůli Turkmenistánu. Samozřejmě, že doufáme, že turkmenské orgány mm, budou v tomto úsilí pokračovat, protože je ještě co dohánět. Těším se tedy na rozhodnutí, které dnes eh, přijme rozšířené byro AFETu a také na budoucí spolupráci eh, se stínovými zpravodají a také se zástupci služby vnější akce, tak abychom mohli postoupit dále a v konečném důsledku eh, schválit hlasováním dohodu o partnerství a spolupráci. Děkuji. My děkujeme a v souladu s našimi eh, pravidly eh, mohou nyní promluvit stínoví zpravodajové. Pouze jeden z našich kolegů je stínovým zpravodajem a to je pan Bettini, jestli se chcete k tomu vyjádřit. Prosím, máte slovo. Sei il solo che è qui. <laughs> Eh, grazie, presidente. Io... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní zpravodajce Manesku protože ona se uh, ocitla v uh, politicky velmi složité situaci a odvedla vynikající práci, což souvisí jak s její schopností uh, předkládat kompromisní pozměňovací návrhy, tak i s jejími uh, různými uh, Eh, připomínkami a návrhy eh, jiného druhu, které předkládala. Ta otázka je velmi jednoduchá. Mm, my nakonec eh, chceme dosáhnout toho, aby tato mm, dohoda o partnerství a spolupráci byla uzavřena, ale přes proto musíme um, tento svůj souhlas podmínit určitým konkrétním skutečným zlepšením eh, situace v oblasti lidských práv v zemi, kde mm, evidentně jsou ještě velké mezery v, ve svobodě názorů, v občanských svobodách, ve svobodě tisku. Eh, Mm, Turkmenistán je jednou ze zemí, která je v rámci mezinárodní klasifikace až někde vzadu. Takže uh, jsme se snažili um, v těch věcech trochu uh, pokročit um, a předložili jsme vlastně poměrně jednoduché řešení. V Turkmenistánu Eh, musíme nastavit konkrétní cíle, které budou i měřitelné nebo kontrolovatelné a eh, musíme vyslat jasný signál. Samozřejmě, že víme, že Turkmenistán eh, nebudeme po něm chtít, aby vyřešil všechny problémy. Musí to, naše cíle či požadavky být eh, mm, proveditelné, eh, musí tam být schváleny určité zákony, které do posud chybějí a podobně. Čili konkrétní, ale zároveň realistické, proveditelné kroky. Um, rozhodně se musí jednat o věci, které zlepší životní podmínky lidí, eh, kteří mm, mají, také budou být určitou symbolickou hodnotu na cestě k obnově. Tímto směrem se tedy upírají naše snahy a samozřejmě, že to neznamená, že Eh, chceme všechno eh, úplně zpřeházet, ale každopádně chceme eh, nastavit určitý plán, který bude proveditelný. S přístupem paní zpravodajky naprosto souhlasím a doufám, že tuto cestu se nám podaří nastavit a že si společně hm, dáme Eh, konkrétní cíl, který se podaří také realizovat. Doufáme, že budeme moci tu zemi navštívit, o tom už jsme také mluvili, to je například jeden z těch cílů, které jsme si stanovili. Lhuty pro tuto práci mm, tady musím říci, že doufám, že budeme moci začít co nejdříve, abychom co nejdříve také byli hotovi na cestě k těmto cílům. Děkuji. Další je pan Mezery, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám eh, zpravodajce za to, že jsem tady nebyl hned z kraje, ale velmi dobře vím, jaké eh, je její stanovisko, protože jsme to na jednání velice bedlivě prodiskutovali a eh, já samozřejmě podporuji zpravodajku v jejím rozhodnutí. Je třeba ještě vyjasnit, Eh, určité věci, ale to je spíš na rozšířeném předsednictvu než na tomto zasedání výboru. Jaké, jaký by měl být text toho, té průběžné zprávy? Zdali bychom eh, měli mít úplně nový text nebo měli tuto zprávu jako základ diskuze, ale to je technická drobnost. Základní věc je přesně to, co moje, eh, můj kolega teď velmi doširoka zdůraznil, my tady nechceme eh, nějak eh, Turkmenistán držet eh, mimo PCA. Oč nám jde, je zajistit prostě další zlepšení, rozumná zlepšení, jak v oblasti dodržování práva, tak v oblasti dodržování lidských práv konkrétně. A my si myslíme, že jsou to měřitelné cíle, dosažitelné cíle, můžeme je formulovat a to nám nepochybně může pomoct vygenerovat jakousi činnost, a chtěli bychom E, tady se soustředit vlastně na celý region. Nejde pouze o Turkmenistán, ale Turkmenistán je důležitým případem, protože tady v tuto chvíli musíme být nejobezřetnější. Na druhé straně je tady věc, e, o které jsme na jednání nediskutovali, je to politická záležitost. E, moje frakce myslí na to, jakým nejlepším způsobem zapojit Benátskou komisi do určitých změn změn eh, ústavních a dalších v zemi. Myslíme si, že by to také eh, znamenalo určité hodnocení ze strany Benátské komise a jaký by byl ten vhodný způsob? No to je právě otázka, kterou s dovolením předkládám celému výboru AFED k posouzení. Chci ale ještě jednou zdůraznit, že naprosto souhlasíme se zpravodajkou ohledně jejího návrhu rozhodnutí a jsme připraveni spolupracovat i do budoucna. Děkuji. Eduard je další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dvě krátké připomínky. Úplně nejdřív bych chtěl poděkovat poděkovat zpravodajkyni za její snahu pohnout s tímto e, tématem a také jí poděkovat za takový tvůrčí, tvořivý způsob, jakým e, stále je v té záležitosti aktivní. Já si myslím, že vstup v platnost a v účinnost dohody s Turkmenistánem by mohl mít jenom kladné e, důsledky a poskytl by Unii také sofistikovanější platformu pro další dialog s touto zemí. A abych zdůraznil také to, co řekli předřečníci, teď je opravdu důležité eh, udržet naši politickou angažovanost vůči Turkmenistánu jako aktivní. Eh, v parlamentu zde musíme stále hledět na situaci v zemi a sledovat ji a ne udělat chybu eh, starou pár let, kdy jsme celou tuto věc uložili někam hluboko do spodních eh, šuplíků. A je zapotřebí, aby situaci eh, jsme byli schopni také hodnotit na místě a aby začaly vlastně vznikat také kontakty mezi obyčejnými lidmi z Unie a Turkmenistánu. Děkuji vám, pane Kukane. A teď bych rád dal slovo eh, panu Tojvo Klárovi, který má na starosti Střední Asii v službě pro vnější činnost. Děkuji, pane předsedo. Jak eh, všichni víme, bilaterální vztahy mezi Turkmenistánem a Evropskou unii se eh, řídí předběžnou obchodní dohodou, která se datuje do roku 1988. To znamená stávající eh, rámec EU o diskusi o politických a občanských právech je velmi omezený a proto bychom upřednostnili postoupit vpřed s ratifikací dohody o partnerství a spolupráce, protože eh, by nám to poskytlo mm, důležitou platformu Eh, sdílíme vaše zneklidnění, pokud jde o lidská práva v zemi a my toto téma nadnášíme na všech úrovních, ale eh, je to pouze dohoda o partnerství a spolupráci, která bude vlastně závazná a tím pádem bude Evropská unie v lepší pozici prosazovat tam pozitivní vývoj eh, Evropská komise a místo předsedkyně eh, reagovala pozitivně na eh, požadavky Evropského parlamentu, pokud je o sdílení informací, o implementaci našich eh, lidskoprávních eh, vztahů. Konkrétně to znamená, že od loňského eh, roku proběhlo asi 50 setkání se sekretariátem AFETu, se stínovými zpravodaji, zpravodaji téměř všemi politickými skupinami, kde byly podány aktuální informace o lidskoprávní situaci v Turkmenistánu. Služba vnější činnosti měla také videokonferenci s Turkmenistánem se zástupci občanské společnosti a vypracovali jsme zprávu pro výbor LIBE o lidskoprávním dialogu eh, v roce 2015 a to tež učiníme ehm, eh, pro rok 2016. A Evropský parlament byl také přizván mm, eh, na informační setkání s občanskou společností. Také sdílíme informace případ od případů, například o vězních, politických vězních v turkmenistánských eh, věznicích a podobně. Eh, jak eh, paní vysoká představitelka Mogherini ve svém dopise panu Brokovi uvedla, služba vnější činnosti také navrhuje pravidelnou výměnu informací o lidských právech. A tato výměna měla proběhnout po návštěvě Evropského parlamentu v Turkmenistánu, což se mělo konat tento měsíc, ale ta e, cesta byla zrušena. Služba vnější činnosti je připravena k této výměně kdykoliv. A pokud jde o to, o zmíněnou Benátskou komisi a její zapojení do stylizace nové turkmenistánské ústavy. Toto bylo projednáno na osmém eh, lidskoprávním dialogu v Turkmenistánu, který proběhl v Bruselu 17. května. Pan um, náměstek ministra zahraničí Hadžijev zdůraznil, že Turkmenistán uvítá eh, jakékoliv příspěvky z jakékoliv organizace k mm, návrhu ústavy a také komentáře k ústavě. Pokud jde o otevření delegace EU v Turkmenistánu, to jsme již před časem zdůraznili, že samozřejmě plně souhlasíme se zásadou, že by bylo dobré tam mít plnoprávnou delegaci či zastoupení, ale je to zjevně otázka rozpočtová což zatím eh, zabránilo zřízení Eh, plnoprávné eh, delegace a tyto rozpočtová omezení dále přetrvávají. Ale samozřejmě s podporou Evropského parlamentu by eh, možná byly větší možnosti. Současně ale máme styčnou kancelář v Ašchabádu a naším akreditovaným velvyslancem je náš velvyslanec v Ankaře. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám a nyní bych rád udělil slovo opět naší zpravodajce, paní Ramoně Manesku. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem svým kolegům, kteří se vyjádřili v debatě. Je pravdou, že jsme velmi podrobně diskutovali o dohodě o partnerství a spolupráci a o nutnosti ji schválit, protože v skutku, jak můj kolega pan Kukan a pan Tojvo vysvětlili, je to jediný nástroj, který je právně závazný pro turkmenistánské úřady. Chceme tedy tento eh, konsenzus schválit, ale mi kolegové stínoví zpravodajové také správně zdůraznili, že je eh, nutné, aby turkmenistánská strana vyvinula více úsilí, pokud o dodržování lidských práv, mm, mm, právní stát a reformy. My ten proces nechceme zastavit, nechceme ani jít zpět v tomto procesu, ale chceme pouze na pomoci a projevit eh, naši plnou podporu a politické angažma a proto usilujeme vlastně o tu předběžnou zprávu podle pravidla 99, protože se domníváme, že tím zajistíme, že to téma zůstane jednou z priorit našich diskusí. A chceme v tom projektu pokračovat, protože co nejdříve chceme schválit tu dohodu o partnerství a spolupráci a podpořit takto i úsilí služby vnější činnosti eh, v její spolupráci s Turkmenistánem. Děkuji vám. Thank you very much, uh, madam. Děkuji, man, paní Manesku. A po této debatě je jasné, že ten materiál uh, předložíme širšímu byru, které rozhodně. A bude se eh, to eh, předsednictvo vyjadřovat k, té, k tomu návrhu a k možnosti otevření nového postupu, no, nové procedury a každopádně sekretariát bude výbor informovat průběžně. A teď je před námi bod číslo 19 na našem pořadu jednání což je strategické sdělení Evropské unie, eh, které se týká Eh, boje proti propagandě třetích stran. Eh, je to zpráva z vlastní iniciativy, téma je velice případné vzhledem k stávající eh, mu stavu věcí, v oblasti globální komunikace a internetu především. A je to paní Fotiga, která je naší navrhovatelkou, z, je z EKR a řekne nám tedy pár slov eh, k tomuto návrhu. Jedná se tedy o první eh, výměnu názorů eh, k tomuto strategickému sdělení o boji s propagandou. Je to aktuální návrh a doufám, že nám pomůže vypořádat se s tématy špatných informací, dezinformací, protiinformací a hybridních informací, které se především vztahují k našim vztahům s Ruskem, k vztahům s Ukrajinou a obecně s Azií a také, e, které se vztahují k nedávnému referendu v Nizozemí a také e, k tomu, jak se e, tedy e, k této věci postavit, protože je tady nepochybně zapotřebí, abychom bojovali za svou pravdu a za své stanovisko. Abychom byli v této rozpravě silnými, tak potřebujeme prostě uznat, pochopit a adaptovat se na taktiku našeho E, tedy protivníka a z tohoto hlediska byla přijata řada kroků e, na e, úrovni Evropské služby pro vnější činnost v boji proti pro této propagandě. Každopádně je určitě důležité, aby se k tomu také vyjádřil Evropský parlament a případně doporučil evropským institucím, jak bychom mohli být efektivnější v boji proti propagandě a samozřejmě, jak ještě více prokázat, že my věříme demokracii, svobodě a e, státu práva. A teď již dávám slovo paní Fotiga, která je naší navrhovatelkou. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi dal slova. Já bych s vámi nemohla víc souhlasit ohledně významu e, tohoto e, problému a e, je pravda, že předsednictvo parlamentu e, prostě vyslovilo také e, souhlas s myšlenkou této zprávy z vlastní iniciativy. Není to jistě náhodou. Dovolila bych si úvodem poděkovat celé řadě kolegyň a kolegů, které velmi aktivně přistoupili k zprávě eh, a k prvnímu návrhu. Nejprve bych samozřejmě chtěla poděkovat eh, sekretariátu AFET a především paní Janě Kamínské a zároveň bych také chtěla poděkovat zástupcům Evropské služby pro vnější činnost a především eh, ředitelce Silvie Monzato a Jail Sportmanovi, kteří jsou přímo odpovědní za evropské instituce eh, řešením, bojováním proti eh, těm dezinformacím a propagandě. To je oddělení, které vytvořil vlastně pan Portsman a eh, ty strategické komunikace, které začala vlastně před časem eh, vysílat do světa Ruská federace, eh, jsou zde zpracovávány. A to vlastně začalo s anexí eh, Krymu a to, jak vlastně předtím, než k ní došlo, tak během, tak poté. Já bych ráda začala tím, že bych řekla pár slov o charakteru těch hrozeb, e, který musí Evropská unie čelit. Je to, jeden, e, je to jedna z hlavních hrozeb. E, pro některé z nás to může být neočekávané, ale on to byla, ono to byla velká hrozba vlastně na východě strategické komunice eh, začaly vlastně s krizí v Estonsku a vedlo to eh, k eh, vytvoření určitých institucí a následně došlo k dalším incidentům, objevily se tady další významné faktory, jako rusko-gruzínská válka, a také otázka anexe, otázka těch e, problémů na hranicích, e, otázka e, snah Eh, efektivně vlastně anektovat část gruzínského území. No a pak eh, došlo tedy k anexi eh, Krymu. A je tady ještě další téma, které je vnímáno jako takové všemi důležitými hráči uvnitř mezinárodního společenství a tím je hrozba, kterou musíme, které musíme také vnímat, a to je snaha určitou destabilizaci od Marrakeše až po Bangladeš. Jsou to obavy a hrozby teroristického charakteru. Eh, jsou to naši nejbližší, eh, eh, naši sousedé prostřednictvím organizací jako Daesh, Al-Qaida, Nusma a jejich celá řada dalších. Hlavní Eh, z těchto hrozeb jsou, eh, nebo či charakter těchto hrozeb je eh, takový, že se nedotýkají pouze sousedních států Evropské unie, ale ty hranice jsou tak rozostřené, že území Evropské unie, jejich členských států, je v nebezpečí vzhledem k tomuto jevu. A my musíme uznat, e, popsat, pochopit e, tu mnohovrstevnatou e, tu, ten mnohovrstevnatý aspekt, charakter těchto hrozeb, těchto strategických komunikací. Do značné míry je, jsou utvářeny tak, aby eh, vlastně eh, reagovali na specifická charakteristická eh, na specifické charakteristiky jednotlivých členských států, věnují se různým typům propagandy. A co se týče ruské kremelské propagandy, celá řada zástupců politických frakcí eh, v Evropském parlamentu se zúčastňuje neformálnějších eh, jednání a na těchto neformálních jednáních eh, dávají najevo, že by rády prostě také znali roli Kremlu. Vzhledem strategick- ke strategickému inform- těm strategickým informačním snahám musíme definovat státní a nestátní e, aktéry. U organizací jako je Daesh, tam je, se jedná skutečně a jednoznačně o asymetrickou válku, ale co se Ukrajiny týče, e, tak e, tady vlastně to byly síly státu, které podporovaly ty hybridní snahy také takže toto je téma, které je opravdu nesmírně komplikované. Bylo obtížné ho nějakým způsobem strukturovat, eh, protože eh, je to poměrně eh, inovativní charakter. Část už jsem tedy zmínila, ale chci také poděkovat za jejich připomínky stínovým zpravodajům, s těmi jsem se již také eh, stihla sejít a chci také poděkovat za eh, příspě eh, za příspěvek panu Jiřímu Poniatovskému, výkonnému řediteli ID. Díky těmto všem způsobům eh, spolupráce jsme byli schopni eh, připravit tento první návrh. To téma je opravdu výsostně eh, komplikované a už teď vzbudilo nějaké připomínky od jinut. Bylo, bylo to zmíněno i Sputnikem a vlastně ještě dřív, než byla první verze mého textu poslána sekretariátu. To bylo sputnikem zmíněno. Takže Eh, všichni najednou věděli o myšlenkách, které chceme popsat eh, a je opravdu eh, důležité a relevantní se tomuhle věnovat. Já jsem toho názoru, že řada politiků, především ze starých členských států, zmínilo, že bylo pro ně nesmírně traumatizující, když se dozvěděli, že občané jejich vlastních zemí, mladí občané především, chtějí eh, se připojit eh, k ISIS. A pak se tedy vlastně eh, vracejí do eh, těch území nových členských států a tam eh, vlastně zahajují asymetrické teroristické činy proti těmto zemím. Takže je to opravdu velmi obtížné pochopit tohle všechno, pochopit charakter těch hrozeb, definovat je a rovněž pak je obtížné, ale nutné definovat eh, nástroje a způsoby operace a eh, těchto sil a pak eh, prostě se proti ním postavit co nejúspěšnějším způsobem. A to opravdu vypadá velice, to se opravdu jeví jako velice důležité. Chci také uznat ten zásadní rok. Je to skutečný milník, který tady přineslo eh, litevské předsednictví, které eh, definovalo kroky, které je nutno učinit. A eh, rovněž bych chtěla uznat a vysoce pozitivně ohodnotit to tiskové prohlášení o Joint Frame Issue eh, ze strany vysoké představitelky. Je to zase další důležitý eh, krok. Takže já se teď těším, že budu moci zohlednit i připomínky stínových zpravodajů eh, a myslím si, že ta spolupráce je opravdu efektivní. Ostatně téma které máme před sebou, stojí opravdu za to, abychom hledali opravdový konsensus a aby jsme definovali, co je skutečné eh, a možná devastující nebezpečí eh, pro, Evropské, Evropskou unii. Máme tady několik řečníků, eh, dvě, dvě a půl minuty na každého. Nejprve kolega Unguriano z EPP. Děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte, abych napřed poděkoval zpravodajce za dobrou práci a také bych eh, řekl, že se domnívám, že jako východisko bychom měli eh, považovat závěry rady z března 2015 a také Eh, eh, regionální strategii EU pro Irák a Sýrii. A v tomto smyslu je zjevné, že navzdory nedostatku financí Stratkom již provedl dobrou práci. Zpráva by ještě měla zohlednit povahu propagandy a dezinformačních kampaní, které, kterým čelíme, totiž že jsou iniciovány vně e, e, evropských hranic e, na jihu a východě, ale cílí na, obec, na veřejnost uvnitř EU. Další bod se týká společného postupu proti Rusku a islámskému státu ve stejné zprávě já eh, bych řekl, že vlastně máme co dočinění se eh, dvěma eh, stranami téže medaile. To znamená dezinformací, která diskredituje demokratické hodnoty a také hm, systematickou propagandou, která vede k radikalizaci a ničí životy a evropský způsob hm, života. To je ten základní přístup, který se promítne i v pozměňovacích návrzích, které já zanedlouho předložím. Samozřejmě se těším na eh, další práci na zprávě s paní Fotigou a ostatními kolegy. Děkuji vám, to je vše mm, ode mě v této chvíli. Děkuji. Nyní má eh, slovo pan Freund za socialisty. Very much, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát, kde pak ji máme, paní Fotiku tam je skryta za velmi strukturovaný návrh, jak postupovat proti eh, propagandě, dezinformacím namířeným proti Evropské unii. Než se pustím do podrobnosti návrhu, chtěl bych eh, proskoumat, zdali nalezneme společnou definici propagandy. Jak všichni víme, eh, počínaje ve 30. letech, tedy za eh, vlády nacistů, byl zřízen zvláštní úřad, který se nazýval Ministerstvo propagandy, aby šířilo informace a Ehm, nacisté se nezalekli toho, aby nazvali eh, tuto činnost ehm, tím, čím je totiž eh, propagandou, to znamená šíření eh, stanovisek postojů, ehm, informací, tedy propagandy, které měly poškodit stát tím, že manipulovali veřejným míněním. Západ, konkrétně USA, nechtěli tomu jen tak přihlížet a tak si vytvořili vlastní nástroje, jednak proti nacistické propagandě, a pak eh, zaměřené proti studené válce, nebo v době studené války války proti Sovětskému svazu. Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, oba eh, zřízený eh, americkým ministerstvem zahraničí, se mm, zacílili na východ, ale chtěli prodávat základní hodnoty do zemí, kde byly informace zcela kontrolovány. Dnes historici se shodují na tom, že o něco později komunikační satelity, které umožňují šíření televizních pořadů mm, přeshraničně, přispěly k pádu železné opony a tudíž i k krachu e, diktátorských režimů. Pokud jde o návrh zprávy jako takový, chtěl bych mm, vyjádřit určité e, výhrady, které mám. Především Nejsem eh, spokojen, eh, když eh, směšujeme v jedné zprávě ruskou propagandu a propagandu IS. Je to vlastně poznání západu, že IS nebo Daesh není stát na rozdíl od Ruska. Takže a zvedávat e, IS na tuto úroveň a tudíž tedy směšovat obě věci ve stejné kategorii je podle mého názoru kontraproduktivní. Nicméně nepochybují o tom, že v některých částech Evropské unie je pocitován vliv ruské propagandy různě. Polsko například e, e, je asi podrobeno silnějšímu bombardování pro kremelských eh, postojů eh, než Portugalsko. Takže musíme nalézt eh, jazyk nebo slova, která jsou vhodná pro všechny, nejenom pro země hraničící s Ruskem. Za druhé, myslím, že je nutno rozlišovat mezi tím, mm, čemu říkáme špatná propaganda a dobré informace. Za třetí, musíme uplatňovat nástroje, abychom zjistili, mm, do jaké míry tato propaganda vlastně pravidelně prostupuje masami nebo oslovuje signifikantní počet eh, lidí. Zatím nevíme, kolik lidí sleduje, poslouchá, čte pro kremelské zprávy nebo je jimi ovlivněno. Eh, může být, že v jednotlivých ministerstvech jednotlivých eh, zemí tato propaganda, jejíž existenci nepopírám, tedy tato eh, propaganda je tam eh, jaksi eh, zachytávána a zase jinde eh, je eh, velice přijímána. Já tady nechci umenšovat ten úkol, který je před námi, ani eh, nechci zavrhnout tu myšlenku od začátku. Chci pouze mít více podrobností, než začneme bojovat proti něčemu, co může, ale nemusí představovat hrozbu Evropské unii. Děkuji. Thank you, Chairman. <clears throat> well, as we all know, Všichni eh, víme, že mnohokrát opakovaná lež eh, se stane eh, pravdou. A než zapomeneme toto úsloví, bychom neměli propadnout do nových pastí. Všichni jsme svědky hybridní války. To nemůžeme popírat. Je to součást naší reality. A jeden z nejdůležitějších nástrojů hybridní války, zejména v prvních stádiích e, války, je propaganda. Propaganda, která cílí na určité společenské skupiny, území, země, lidi. A musím přiznat, že tato zpráva z vlastní iniciativy od kolegyně Fotigy je postavena na velmi pevných základech a vidím velmi dobrý důvod um, pro schválení eh, této zprávy. Samozřejmě předložíme, já sám, několik eh, návrhů, jak to vidíme my. Nicméně je to dobrá zpráva, dobrý eh, dokument a můžeme na tom stavět. Faktem je, kolegové, že propaganda nezná hranice. A nebo abych použil jiného eh, výrazu, ne všichni pacienti přiznají, eh, že se eh, nakazili. Můj německý kolega řekl, že možná, že země hraničící s Ruskem jsou více nakažení, nebo s Rakouskem budete neutrálnější vůči mé další poznámky, poznámce. Například Německo sedlo na vějíčku příběhu o e, dívce jménem e, Líza a tento příběh byl skutečně e, vykonstruován Ruskem, ruskou propagandou. A to je pouze jeden příklad, který mohu zmínit. Takže nepodceňujme eh, tuto propagandu a nebuďme ani příliš optimističtí, pokud jde o škodu, kterou může propaganda napáchat, protože velikost země na ní skutečně nezáleží. Pokud jde o tuto zprávu, tak bych rád více zdůraznil velmi potřebnou spolupráci mezi EU a NATO. NATO je obranná aliance, je to vlastně spolek eh, vybudovaný na západních hodnotách, západním životním stylu a máme velmi obdobné cíle. A proto tato spolupráce by tam měla být zmíněna EU-NATO. A dále aktivity související s bojem proti propagandě vycházející z nepřátelských zemí by měla být eh, rovnoměrnější, jak na úrovni Bruselu, tak i členských zemí. A na tahu jsou také členské země, aby lépe analyzovali informace a aby přijímali potřebná rozhodnutí e, ve vztahu k nepřátelským informacím a mm, určitým preventivním opatřením, která je nutno přijmout v tomto ohledu. A ještě bych rád zdůraznil více sousedství, musíme více spolupracovat se zeměmi, které jsou velmi zasažení a také velmi eh, nakaženy eh, nepřátelskými informacemi v eh, evropském sousedství. Myslím, že to je již nyní důležitá součást našeho eh, sousedství nebo politiky sousedství. Musíme eh, účinněji s nimi spolupracovat, vytvářet společné programy, vyměňovat si informace. Takže Zhrnuto a podtrženo, blahopřeji kolegyni Fotize, která odvedla skvělou práci, v této věci a skutečně doufám, že tato zpráva nebude posledním krokem, eh, který Evropská unie učiní, aby jednala včas vůči propagandě namířené proti našim společnostem. Děkuji, paní Harms. Já bych také chtěla poděkovat kolegyni Fotize, protože její zpráva vytvořila vynikající základ pro naší diskusi a také bych ráda poděkovala Federice Mogheriniové a spolupracovníkům Stratkomu, protože oni už jsou vlastně o krok dále než my v našich diskuzích. Eh, na základě konzultací ehm, Evropské organizace pro demokracii. Eh, my jsme tady v nové situaci mm, propagandy, z hlediska propagandy zaměřené proti Evropské unii. A myslím si, že kolega Freund zmínil jednu důležitou věc. My na tomto mm, kontinentě máme zkušenosti s propagandou, která vlastně měla um, zlé úmysly, ale právě protože máme tolik zkušeností, tak musíme být dostatečně moudří pro to, abychom v té nové situaci uh, moudře zareagovali. Uh, já mm, souhlasím s vámi, eh, sama bych považovala za moudré i ty reakce na propagandu um, ISIS nebo Daeše. Um, a reagovat jinak na propagandu z Kremlu. Ale myslím si, že propaganda e, Kremlu se zcela vědomně zaměřuje proti Evropské unii a proti stabilitě Evropské unie. A e, na rozdíl od vás, pane Freunde, nejsem toho názoru, že e, cílem jsou východoevropané. Já si myslím naopak, že už dlouhou dobu jde opravdu o to, aby obrázek Ruska eh, byl stavěn do jiného světla, nežli hm, si to vlastně zaslouží. Vy víte sami, že eh, programová prohlášení z Dumy hm, Putinovi eh, projevy, kdy Putin sám sebe hm, vlastně prezentuje jako fanoušek Goebbelsa, což, což mě jako Němku opravdu šokovalo, když jsem to četla. A mm, v tu chvíli jsem si uvědomila, že e, ta kremelská propaganda je mnohem významnější, než e, jsem si původně myslela. Ehm, vlastně i rusové e, trpí tím novým přístupem k propagandě a já si myslím, že to první, co je pro nás důležité, je to, abychom vůbec rozpoznali, co je propaganda. Aby občané v Evropské unii eh, byli v takové situaci, že budou schopni rozpoznat, eh, že tohle je nebezpečný vývoj a že ohrožuje základy našich, našich demokratických systému. Eh, systematické propojování ehm, eh, s eh, propagandistickými médii, která mají vynikající financování, jejich systematické propojování s podporou pravicově extremistických nacionalistických hnutí, to je opravdu něco, co musíme považovat za velkou hrozbu. A Mm, jak eh, reagovat na konspirační teorie, polopravdy, lži, eh, strategie znejistování. Určitě ne eh, vlastní protipropagandou, ale spíše pokusem o šíření dobrých informací a pokusem o dobrý žurnalismus. Jak to uděláme, o tom jsme včera diskutovali s paní Fotigou a myslím si, že Evropská unie tohle to umí ale eh, musí se tím opravdu eh, řídit. Já vám děkuji, eh, paní kolegyně Harms, a nyní pan kolega Štětina, prosím. Aha, sorry. Once more. Děkuji za slovo, pane předsedající. I já se připojuji k díkům paní Fotiga, poněvadž je to koncepční návrh. E, já si myslím, že je velmi dobře, že se tento návrh věnuje tak obšírně Rusku. Pan Austrevičus tady řekl, že Rusko vede hybridní válku. Já si myslím, že si musíme odpovědět na otázku, proti komu vede hybridní válku. Tu hybridní válku vede proti nám. Tu hybridní válku vede Rusko proti Evropské unii. A ona lživá propaganda má jeden základní cíl, to je rozložit Evropskou unii. A jsou to velmi účinné zbraně. Lživá propaganda je mnohem mocnější než tanky nebo stíhačky SU-25 nebo raketové systémy. A my se tomu musíme postavit. A já si dovolím říci, a je to naznačeno eh, v posledních odstavcích tohoto návrhu, že Evropská unie, včetně nás, se bráníme velmi slabě těmto účinným zbraním pocházejícím z Kremlu. Určitě všichni víte, že Paní Mogherini před časem dostala pokyn od Evropské rady, aby vytvořila nějaký tým, který by e, vzdoroval přívalu propagandy z Kremlu. Ona to učinila. A ten tým má celkem osm členů, osm lidí se brání té mnoha milionové podpoře Ruska, pro Russia Today, Sputnik, všechny troll factories, které existují v Rusku a vytvářejí souvislý proud lživé propagandy. A je správně v jednom z posledních odstavců tohoto dráftu uvedeno, že je potřeba se zabývat financováním. My si totiž musíme uvědomit, že pokud chceme vyhrát tu informační válku, tak se musíme bránit úspěšně a to stojí peníze. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, kolega Štětina. now I give to Mr. Maminkic. Další je pan Maminkic. Děkuji vám, pane Štětino. Děkuji Vážený eh, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, nejprve se vás chci zeptat. Eh, často eh, čtete ruské noviny či díváte se na ruskou televizi, tak jak je to psáno? pokud by se tak udělali, mění to snad váš názor na věci, Eh, je tady eh, nějaká populace v Evropské unii, která pravidelně sleduje ruské, ruská média. Kdo jsou ti lidé? Proč o nich není ani z, eh, zmínka v tomto dokumentu? Já v naší zemi vím pouze o jedné skupině, asi 15 E, našich obyvatel v Lotyšsku má e, prostě e, statut cizinců. Nemají lotyšské ani jiné občanství, nemohou hlasovat, nemohou volit, jsou 25 let vyčleněni z volebního procesu. Co o nich můžeme říct? Kde je demokracie? proč nemůže jedna část e, unijní populace hlasovat dokonce ani v místních volbách. To není Putinova propaganda, to je skutečný problém, který 25 let nebyl e, řešen čtvrt století, kolegyně a kolegové. Proto tito lidé věří více ruským vzdělovacím prostředkům než e, unijním médiím. A to je pouze jeden příklad z mnoha. Tady nejde o řešení abstraktních propagandy, abstraktních témat propagandy, ale skutečných problémů. Další je pan Jurek, prosím. S kým chce eh, pogratulovat? Eh, Děkuji vám. Já chci především eh, poděkovat paní zpravodajce Fotiga za vynikající iniciativu a na to, že upozorňuje na to, že se musíme mm, ta, eh, pokládat určité otázky a že máme různé eh, názory na to, jak se bránit a jak eh, prosazovat své zájmy. Já bych se rád vyjádřil pouze k tomu, že se ve zprávě musí odkazovat na dvě věci. Jednak na tu skutečnost, že současné ruské úřady se sice snaží mm, svou propagandu jaksi skrývat, ale obecně řečeno eh, mají eh, vlastně geopolitickou orientaci takovou, která vlastně je pokračováním Sovětského svazu. A eh, je tady systém pokračující společenské nerovnosti. Velká část společnosti vlastně vůbec se nemohla zapojit do Um, stranického eh, života nebo do eh, vnitřních kruhů těch eh, stran. Nikdy nedošlo k mm, období emancipace většin, většiny, tak jak je to prezentováno. A mm, na to bychom měli poukázat. A tito noví kapitalisti, to je vlastně Eh, jakési pokračování Sovětského svazu a jeho oligarchie. Eh, je tady stejná propaganda proti západu a to si musíme ujasnit, eh, co vlastně bráníme, co chceme bránit. Zpráva by měla upozornit také na to, že bráníme historické hodnoty našich národů. Ruská propaganda v každém jednotlivém kroku je eh, nastavena tak, aby každý jednotlivý prvek, na který eh, se tady poukazuje, eh, byl využit. A mm, Větnam, Kuba a tak dále, všechny tyto společenské prvky jsou do té propagandy zapracovány. A je to jednoznačně leninistická ideologie a tady musíme jasně dát najevo, že historické hodnoty naší společnosti eh, a našich národů chceme eh, bránit. Chceme bránit Západ, který je schopen zajistit nezávislost státu a nechceme eh, nechceme eh, vlastně propadnout té kulturní krizi, která přichází eh, z, eh, z Ruska. To nechceme podporovat. Děkuji. Děkuji vám, vážený kolego. A teď je na řadě pan ministr Zdrojevský, který pracuje také ve výboru kultury na tomto stanovisku. Pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, v první řadě je to velice důležitá zpráva, důležité téma a rozhodně také důležitý problém. V každém případě eh, musíme, mm, eh, asi se shodneme na tom, že ta zpráva přišla příliš pozdě, zejména v souvislosti s tou propagandou, protože ta už nabyla obrovských rozměrů. Chci tady zdůraznit tři věci. Za prvé, eh, v současné době je je Evropa vlastně bezbraná proti této propagandě. Nemáme žádné nástroje, žádné prostředky, reakce či boje proti této propagandě a nemáme žádné vzdělávací programy, které by mladým lidem ve školách ukázaly, že politický marketing a propaganda eh, se musí od sebe vzájemně rozlišovat. A pak je to vlastně celý ten přístup, který eh, vlastně mm, eh, nevidím úplně jednoznačně. Já bych nerad mm, aby se to nějak přeceňovalo. Každopádně propaganda je určitý druh ovlivňování veřejného mínění a to je samozřejmě chyba. A mm, slouží k tomu, aby eh, vlastně se získalo veřejné mínění na základě nepravdivých argumentů. Současně víme, že propaganda nemá nic eh, společného s pravdivými informacemi. Ale my přeci musíme eh, vycházet z informací. A dezinformace nebo nepravdivé informace nebo dezinprete, dezint, interpretace informací. To jsou eh, skutečnosti, eh, které nemají nic společného s se skutečností. A pokud toto si uvědomíme, tak budeme efektivní v boji propagandě. Eh, je absolutně nutné, abychom propagandu nespojovali pouze s jedním státem, jednou zemí nebo jedním regionem. My se musíme zabývat propagandou jako fenoménem, protože pod, z tohoto hlediska je Evropa ohrožena eh, propagandou a to v mnoha ohledech. Na to nesmíme zapomínat. A další věc, která je velice důležitá a tím už budu končit, ono to sice vypadá tak, jako by v současné době eh, jsme opravdu eh, tady měli hybridní válku, hybridní konflikty a mm, musíme také ale tedy mít hybridní nástroje. Tradiční nástroje tedy nestačí. Nástroje z druhé poloviny poloviny minulého století. Musíme chránit své hodnoty, chránit eh, svou racionalitu a k tomu potřebujeme technologické inovace v této souvislosti, abychom skutečně eh, té dezinformaci a propagandě mohli čelit a abychom eh, mohli předcházet tomu, aby um, ty věci končily i třeba úmrtím lidí. Pro mě je důležité, aby v rámci těchto aktivit uh, jsme uh, na tu propagandu nereagovali naší vlastní protipropagandou. Zachovejme si evropské hodnoty. To se, na to nesmíme zapomenout. Propaganda uh, Um, eh, a proti ní stojí skutečné informace. Musíme eh, ukázat eh, v rámci v souvislosti s propagandou, kdo jsou její autoři a jaké jsou jejich zájmy. Ale my sami musíme šířit pravdivé informace, musíme připravovat lidi a zejména mladé lidi na to, že něco takového existuje a že se proti tomu musíme bránit. Uh, a musíme vycházet z toho, že informace, že naše společnost lidi informuje pravdivě. Děkuji a nyní má slovo pan Panceri. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Jelikož jsme ještě ve fázi výměny eh, názorů, chtěl bych eh, vyjádřit určitý svůj údiv nad prací, kterou děláme, byť je velmi eh, důležitá. Především jsou zde rizika, kterým se musíme vyhnout. A rizikem je například mít vizi, Eh, zkreslenou, která vlastně vychází eh, nebo je předpojaté vůči určitému území, v tomto případě eh, Rusku. A Nemůžeme eh, přece srovnávat Rusko s IS, musíme umět věci rozlišovat, diferencovat, jinak eh, celá ta akce eh, bude pochybná už i z politického hlediska. A druhý bod, budeme potřebovat nebo muset proniknout hlouběji do technického vybavení a systému, které jsou nutné, mám na mysli informační technologie, ale nejenom to. Musíme také zmapovat sofistikované systémy, které jsou potřebné k řešení problému té propagandy a musíme začít eh, identifikací nástrojů, které máme k dispozici, tak abychom pak mohli investovat a mít adekvátní odpověď na problémy. A třetí bod, za předpokladu, že nejsilnější eh, propaganda vychází ze zemí uvnitř EU a nikoli eh, ze třetích zemí. Eh, musíme přijít s politickou odpovědí, která nás obrní vůči propagandě ze třetích zemí. To je něco, co se vynožuje opakovaně. My hovoříme o hodnotách, ale je zde také otázka evropské identity, protože pak si uvědomíte, že propaganda mm, eh, eh, má snadnou práci, když eh, mm, si nejsme jistí svou evropskou identitou nejistotou, pak jsme zranitelní, slabí a naše vlastní eh, slabost bude eh, eh, lákat propagandu. Myslím, že nemůžeme přivírat oči před našimi vlastními vnitřními slabinami. Určitě jsou tady určité síly, které by mohly vést k rozpadu, rozkolu Evropské unie. A v tom je nebezpečí. Takže naším největším nebezpečím eh, není ani to, že nás zničí cizí propaganda, ale eh, síly eh, uvnitř Evropské unie a proti těm musíme také bojovat. Děkuji. Děkuji. Budeme-li postupovat podle návrhu Eh, podle návrhu našeho přítele Freunda, tak vyčleníme ze zprávy IS, ale zahrneme tam propagandu z vlastních řad. Děkuji. A nyní má slovo kolega Epitideios. Děkuji, pane předsedo. Ve zprávě o, o sdělení v oboji s propagandou se mluví o propagandě z Ruska, ale já jsem toho názoru, že je to vlastně určitém způsobu, smyslu rozporuplné. V rozporu s politikou Evropské unie na jedné straně je Rusko náš strategický partner, my s ním spolupracujeme, eh, připravujeme plány na řešení krize v Sýrii a na druhé straně tady eh, Rusko, jak si mm, prezentujeme jako nepřátelskou zemi, protože propaganda z definice je jenom nepřátelským aktem. Takže chceme prosím vás Rusko vidět jako nepřítele, ano nebo ne. Pokud je to náš nepřítel, tak ano, mluvme o propagandě, ale pokud je to náš strategický partner, Eh, pak eh, to musíme mm, pojmenovat tak, jak to je. Čili eh, my žijeme v době informací, v době propagandy. Dnešní doba vlastně je taková, že nikdo už neví, co je informace a co je propaganda. Čili my bychom tady měli opravdu říci pravdu, protože v propagandě eh, je to často tak, že se prostě říkají nepravdy, Um, ale říkají je mnozí. Musíme říct si jednu věc jasně. I mezi zeměmi, mezi zeměmi Evropské unie existuje solidarita, Eh, my eh, máme v Řecku už mnoho let situaci, která je eh, neúnosná, je to hospodářské vyčerpání. A na druhé straně chceme být věrohodní a říkat, že Evropská unie je důvěryhodná je, je, a je dobrá. Pokud chceme, aby skutečně naše společnost nás akceptovala, musíme napravovat chyby a hm, kráčet ku předu. Já bych rád položil paní Fotize tři otázky k této zajímavé zprávě. Jednak se tady říká, že Rusko je, e, používá ortodoxní církev jako prostředek propagandy, ale já jsem e, také pravoslavným křesťanem, jako řek, a vím, že pravoslavná církev e, nedělá jenom propagandu, ale sama se brání vlastně. E, šíříme evangelium, eh, Čili eh, jakým způsobem si myslíte, že se eh, pravoslavná církev využívá pro propagandu, když to tady píšete? Eh, za druhé, Rusko se tady říká, eh, spochybňuje hodnoty. Prosím, které hodnoty? Tam bych rád konkrétní eh, příklady. A konec konců tady říkáte, že Rusko převrací historii. Kterou historii máte na mysli? Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Pitideos. Já si nemyslím, že bychom byli takový váleční štváci, štváči jako někteří e, jiní chceme být raději partner, partnery než rivaly, ale paní eh, Kaněty, eh, které eh, toto téma je blízké a byla také zpravodajkou pro naší strategii v oblasti zahraničních věcí, se chce přihlásit do, des, do rozpravy. Ano, děkuji, pane předsedo, přesně to jsem chtěla říct. Já si myslím, že to, co napsala paní Fotiga, je právě součástí příspěvku Evropského parlamentu tématu ke zprávě, kterou eh, připravuje paní Mogherini na, ohledně globální strategie eh, vnější eh, politiky a politiky bezpečnosti Evropské unie. Žijeme v digitálním světě, jsme propojeni a na sobě navzájem závislí. Dnes diskutujeme eh, o tom, jak najít tu jemnou rovnováhu mezi svobodou tisku a spravedlivou soutěží, protože v současné době nemůžeme hovořit o o eh, eh, volné a spravedlivé soutěži, když tady máme proti sobě Sputnik nebo další tyto instituce financované ze státního rozpočtu. A proto je důležité, podle mého názoru, aby Evropská komise nejenom eh, provedla šetření o této formě hybridní informační války, ale aby tato tento výzkum sebou přinesl skutečně pochopení toho, že je nutné hledat způsoby, jak prosazovat e, evropské hodnoty a jak toto financovat, protože bez financí se nám nepodaří e, proti této ideologii výrazně zasáhnout. A chci se ještě zabývat dalšími věcmi, které mi připadají důležité. Myslím, že bychom měli věnovat větší pozornost vzdělávání a o světě, tomu, jak informace analyzovat. Měl by to být eh, vlastně celoživotní eh, vzdělávací proces. Za druhé, bychom měli přemýšlet o tom, jak bychom mohli posílit eh, evropské sítě, informační sítě a jak využívat znalosti, které již existují v jiných mezinárodních organizacích a tady bych hlavně chtěla zmínit excelentní centrum eh, či eh, Centrum excelence NATO v Rize, ale jsou tady i další. A teď se dostávám ještě k nelegálnímu financování, protože tady jsou nelegální prostředky, které se dostávají eh, různými kanály eh, k těm příslušným entitám a které financují tyto hybridní informační války. A já si myslím, že nejenom členské státy by měly své rozvědky a kontrarozvědky v tomto směru aktivovat více, to jistě dělají, ale myslím si, že bychom se také měli soustředit na vytvoření eh, Evropské spravodajské agentury, která by byla schopná eh, vyšetřovat ta různá propojení nelegálních finančních toků eh, s některými novináři, nevládními organizacemi a tak dále, kteří se pokoušejí eh, od uklonit eh, poctivé informační kanály, poctivé komunikační kanály. Myslíme si všichni, eh, všichni víme, že není nic snadnějšího než vymývání mozku a musíme být nesmírně obezřetní, když eh, nám jde o obhajobu našich hodnot, protože to je přece naše hlavní a nejdůležitější úloha. Děkuji, děkuji Sandro. A teď bych chtěl dát slovo ještě jednou paní Fotiga, zpravodajce. Děkuji, děkuji pane předsedo. Chci poděkovat všem dnešním eh, řečníkům této debatě. je nesmírně důležité využívat možností k výměně eh, názorů o této zprávě. Musíme ty problémy správně strukturovat a určitě nebylo snadné nalézt eh, přiléhavou eh, syntézu toho problému. Samozřejmě není dost příst dostupných informací, které by a, a důkazů, které by to mohly podložit. Nicméně musíme na tom pracovat. Já si vážím toho návrhu stanoviska, který propůjčuje naší debatě ještě další úhel pohledu. Je velmi poučné všechny tyto nové znalosti a informace vstřebávat. Velmi mě zaujala ta poznámka o nutnosti využívat eh, v hybridním válčení také některé soubory hybridních nástrojů a ráda bych o tom diskutovala během eh, zasedání se stínovými zpravodají, které je plánováno během eh, příštího štrasburského zasedání. Takže já děkuji všem kolegům za podporu. Počítám s nimi a také s prohloubením eh, vašich poznámek. Snad bych ještě jednou směla nadnést problematiku eh, eh, ruské nebo kremelské strategické komunikace. Někteří lidé tedy využívají Putinův systém ve snaze nás manipulovat v západním světě. A propojit to v jedné zprávě s tím, co nebo čemu čelíme z jihu, zejména eh, IS, ať už se mi to eh, líbí nebo ne, je zde celá řada aktérů eh, dnes, kteří se obracejí proti nám a my si to musíme připustit, přiznat, pochopit to. pochopit ty různé povahy těchto hrozeb a také nutnost použít eh, různých nástrojů v boji proti tomu. A současně nesmíme zůstat naivními tváří v tvář eh, těchto hrozeb, protože hrozby tady jsou. A snad ještě jednou na adresu eh, pana Freunda o Eh, případném rozdílu mezi Polskem a Portugal. Portugalskem, co by subjektu ruské propagandy. Ve zprávě je zmíněno, že ty akce, které se realizují, jsou šité na míru publiku v jednotlivých členských státech. Do jisté míry pravděpodobně se vyvíjí větší úsilí ve vztahu k Polsku, ale my jsme poměrně imunní v Polsku. Máme za sebou staletí, během nich jsme si tomu museli přivyknout, takže není náhoda, že na černém eh, Putinově seznamu je velký počet eh, Poláků, také Poláků. Je to trochu něco jiného, ale ten proces je takový, že ruské aktivity jsou také namířeny a pravděpodobně ve stejném rozsahu proti starým členským státům EU. Myslím, že pan Ostrevičus, který zmínil tu e, dívku v Německu, ten problém velmi dobře popsal. Děkuji. Děkuji paní Fotigo e, za ty závěry. Já už teď cítím, že se mezi stínovými zpravodaji bude hodně, hodně diskutovat a vyjednávat. Jsou tady různé e, koncepce, jak to téma uchopit, zúžit, zešířit, pak do toho vstupují další věci, náboženské otázky. E, prostě chci jenom všem připomenout, že lhůta pro e, tento návrh vyprší 26. Eh, května. Ti z vás, kdo chtějí předložit pozměňovací návrhy, tak učiňte tak co nejdříve. Další jednání 27. června eh, v AFET budeme hlasovat v červnu a na plenárním zaří, eh, jednání v září. Teď mám ještě dvě informace. Teď se budeme totiž zabývat návštěvou v Bosně Hercegovině našeho výboru, která proběhla minulý týden. To zbylo z dopoledního programu. A druhá věc, dnes večer, někteří z vás jste dostali pozvánku, máme zde delegaci eh, pro vztahy mezi eh, Evropskou unii a Ukrajinou eh, z máme pozvání od ukrajinské americké ambasády na, dokument, na projekci dokumentárního filmu eh, Zima v 30 in Bozar, you are all kindly eh, Filmu Winter on Fire, takže je to excelentní film o Majdanu. Pokud byste chtěli jít, tak nás kontaktujte. A teď ještě ta návštěva eh, Bosny a Hercegoviny. Navštívili jsme Mostar a Sarajevo ve středu a čtvrtek minulý týden. Byl to první eh, takovýto počin v zemi, naš, návštěva našeho výboru, poté, co země předložila žádost o členství 15. února letošního roku. Víte, že parlament byl velice eh, aktivní eh, v tom, aby tady vzniklo pozitivní naladění pro přijetí této eh, žádosti a to i v radě a dalších institucích. Paní Mogherini a komisař Hahn se k tomu také připojili. Naše návštěva eh, se především odehrávala v Mostaru, tam jsme diskutovali a setkali jsme se eh, tedy eh, s tím, že z jsme zkoumali justici, ústavní soud byl e, v roce 2010 e, definitivně ustaven a všeobecné volby se mají konat v říjnu, takže tady snad dojde k dohodě Eh, aby to mu tak opravdu bylo. V Sarajevo jsme se sešli se stávajícím předsedou předsednictva eh, Izebegovič, pan eh, s ministrem Zvězdičem, který nás nedávno navštívil ve Štrasburku a také s premiéry Federativní republiky Srbska, paní Siljanovič. Setkali jsme se s kolegy z parlamentu, s kolegy z delegace v toho výboru pro stabilizaci a přidružení a e, pravidla by měla být přijata již na dalším zasedání ve Štrasburku počátkem června e, pravidla postupu procedurální pravidla. Pak jsme se také setkali se zvláštním zástupcem, s nevládními organizacemi, s řadou diplomatů E, tato země nemá jako prioritu pouze reformní e, agendu stanovenou Evropskou unii, ale pak také e, stabilizační a dohoda a dohoda o přidružení musí Eh, vzít v úvahu další aspekty. Eh, bylo dokončeno sčítání obyvatel, což je pozitivní zpráva. Bude to velmi důležité pro, eh, pro průběh těch místních voleb v říjnu. Nechtěli jsme jenom povzbudit představitele v pokračování v reformách, ale i jsme chtěli zdůraznit eh, ty další aspekty, specifickou situaci Republika Srbska. Tam byl návrh dvou referent, která se zatím nekonala. Viděli jsme, že eh, biskup Franja Komarica, který, ten, eh, který zde byl, Eh, bude znovu eh, hostem Evropského parlamentu 1. prosince 2016. Eh, pak jsme se také zabývali přijetím žádosti o přistoupení na úrovni rady. Kandidátská, statut kandidátu by mohl být již dosažen v průběhu roku 2017 a doufáme také v pozitivní vývoj během slovenského předsednictví. A teď bych rád dal slovo Kristiánu Pledovi, našemu zpravodaji, který vytvořil skvělou zprávu, která byla schválena před dvěma měsíci a který vám řekne do větší hloubky o postupu reform a o svých vlastních dojmech z té návštěvy. Děkuji, pane předsedo, děkuji z celého srdce. Takže eh, kolega Plenkovič to velmi eh, souhrně uvedl. Eh, hovořil o tom, co jsme tedy v zemi dělali před necelým týdnem. Začali jsme Mostarem původně když jsme vytvářeli program návštěvy, tak jsme měli v úmyslu jet do Mostaru, abychom konečně poblahopřáli eh, politickým silám Bosny Hercegoviny k přijetí dohody, která by mohla vést k, eh, výz, vý, eh, k volbám Mostaru. Bohužel se ovšem to jednání nedokončilo nějak pozitivně, takže jsme byli na místě a ti hlavní političtí představitelé se s námi setkali. Viděli jsme SDA až DZ, SDP a také DF, významné politické síly v zemi a e, zkoušeli jsme pochopit, Eh, tedy proč se budou ty místní volby konat všude po zemi, ale ne v Mostaru. To už je vlastně po vícekráte, co se v Mostaru volby nekonaly. A musím říct, že co nás trochu překvapilo je, že nám bylo řečeno, no, to je odpovědnost eh, mezinárodního společenství. Eh, my jsme ale na to řekli, že Bosna Hercegovina se musí chopit eh, svých eh, povinností, svých závazků, politických závazků, co se Mostaru týče. Takže řekl jsem to takto velice důrazně, řekli jsme to takto velmi důrazně i v kontaktech s prezidentem Izerbegovičem. A za druhé jsme hovořili velmi obšírně na e, setkáních v Sarajevu o otázce, která také je předmětem velkých očekávání e, příslušných e, orgánů. Jedná se o odpověď na žádost o kandidátský statut a trvali jsme na tom, že tady je nutné prostě Eh, ty tři závazky splnit. Jedná se o mechanismus koordinace, eh, to je celé spožděné. Eh, potom se jedná o adaptaci dohody o přidružení a stabilizaci po vstupu Chorvatska a pak agenda reform. To jsou velmi důležité věci. A delegace, eh, pan Wigemar eh, především eh, to zdůraznil mnohokrát. A musím říct ještě, že od polské delegace se nám dostalo velké pomoci v tom všem našem úsilí. A teď, co se týče kontaktů s politickými představiteli, tak musím zmínit skutečnost, že jsme měli možnost se setkat s oběmi premiéry Novadnovičem i Zjanevičem a během tohoto setkání jsem paní Zjanovič předložil eh, prezentoval část zprávy, kterou velkou většinou eh, schválil náš parlament a E, týkala se ta zpráva Republiky Srbska. E, její reakce nebyla velice přátelská. Ona řekla, že ta zpráva je tendenční a povrchní. Takže tady nezazněla nějaká vůle spolupracovat, ale spíš se distancovat od toho všeho. Já jsem mnohokrát řekl, že chceme Republiku Srbsku, eh, Srbska také do této snahy, do tohoto úsilí začlenit, protože se jedná o společné úsilí Bosny Hercegoviny. Takže jsem tento apel eh, také eh, zopakoval. Dostali jsme dobrou zprávu ohledně toho sčítání lidu, ale Eh, ani spíš o přijetí metodologie, která bude aplikována pro eh, eh, výpočet a zveřejnění výsledků. Ovšem od té doby je ta, ten vývoj trochu méně, méně dobrý a zase jedná se o Republiku Srbska. Jedna věc, kterou je třeba zdůraznit, je boj proti korupci Tady eh, se prostě instituce opravdu snaží. Jsou tady státní zástupci, kteří se neobávají pracovat na eh, případech, do kterých jsou zapleteny eh, různé politické špičky a politické strany musí také vzít za svůj tento boj proti korupci. A také jsme eh, řekli, že je důležité znát eh, názor našich bosenských eh, parlamentních kolegů ohledně práce SPAC, protože musím připomenout, že za několik dnů tady proběhne diskuze a náš předseda Elmar Brok, který se k nám právě připojuje, který se k nám e, připojuje e, s kolegem Piculou. Pane předsedo, hovořím zrovna o vás. Takže pan předseda Brok a pan kolega Picula se obrátili s dopisem jménem našeho výboru e, k, ohledně téma, tématu přijetí procesních pravidel a my jsme našim kolegům Eh, doporučili, aby byli v tomto směru vstřícní a rozumní, eh, protože tato instance, která umožňuje spolupráci mezi Evropským parlamentem a Bosenským parlamentem, by měla být schválena na příštím zasedání a měla by začít fungovat počátkem června. Chci poděkovat eh, za přípravu návštěvy také naší delegaci v Bosně Hercegovině. Děkuji. Děkuji za ty zprávy ohledně vaší cesty do Bosny. A myslím si, že rozprava asi proběhla. Nikdo se nehlásí. A jeden chorvatský hlas tady zazní. Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že jsem byla přítomna pouze první den v Mostaru a během večeře s panem Vigemarkem mohu říct jenom několik málo slov po mém soudu je rozdíl, když eh, hovoříme zde v parlamentu, přednášíme usnesení a když vidíme situaci eh, v terénu. Eh, to je velký rozdíl. A co mě zaujalo nejvíce, ehm, je to, že místní političtí vůdci v Mostaru se nemohou shodnout na volbách. Jestliže v Sarajevu parlamentním shromáždění nebudou mít většinu na implementaci rozhodnutí e, ústavního soudu, pak vyvstane otázka, jak naloží s vážnějšími problémy. To je moje otázka. I když já jsem vždy pro Bosnu Hercegovinu a pro integraci do EU, tyto problémy mě ale trochu e, znejistují musí eh, změnit volební zákon, ale nemohou tak učinit bez implementace rozhodnutí ústavního soudu. Takže uvidíme, co se stane. Vzhledem k tomu, že jsem od vás slyšela, že vaše návštěva v Sarajevu proběhla velmi zdárně a těšíme se na další pokrok a pracujeme spolu pro dobro Bosny a Hercegoviny. Ještě někdo? Já bych chtěl učinit krátkou poznámku. Napadlo mě to ještě v eh, souvislosti eh, s Mostarem ehm, a s debatami eh, v Sarajevu. V Bosně a Hercegovině a nejen tam je velmi důležitou otázkou to, že v těchto zemích se ze samého strachu z minulosti Mm, lidé nemají odvahu hledět do budoucnosti. Eh, prostě se vzájemně blokují, a tak aby si zachovali svůj dnešní, své dnešní stanovisko, aby se minulost zase nevrátila, aby si zachovali momentální pozici. A mm, eh, Bosna a Hercegovina je vlastně takový určitý mikrokosmos. A Eh, důležité je udělat jeden krok kupředu a získat důvěru. A životní podmínky tamnějších lidí jsou stále horší a ne, nezlepšují se. A dokud eh, tato základní důvěra v budoucnost nebude vytvořena, tak eh, zůstanou vlastně uvězněni v tom stávajícím stavu. A z toho Eh, za to nesou odpovědnost eh, všechny tři skupiny. Různým způsobem do různé míry, ale všechny tři. A já si myslím, že tady musíme najít nový přístup. Pro mě bylo velice zajímavé eh, nejen vlastně ten obsah, ale i to, ta atmosféra vzájemného setkání s ministerskými předsedy ehm, federací a Srbska obsah se nezměnil, je to nová generace, obsah se nezměnil, ale já jsem měl eh, pocit, že ehm, vzájemné chování, vzájemný přístup mezi nimi byl konstruktivnější. Já doufám, že ten můj pocit není mylný a myslím si, že to je eh, na celé věci to nejdůležitější. My víme, eh, že Mm, no, je důležité vlastně stále zdůrazňovat evropskou perspektivu. Doufám, že to není žádný fake eh, za účelem zachování statu quo, ale že je to určitá možnost, konkrétní možnost. Ale nejsem si tím úplně jistý. Je to jenom mm, nějaké, nějaký uměle vytvořený evropský rámec za účelem udržení formátu, nebo ne? Já Myslím si, že to je jedním z nejdůležitějších e, úloh. Mluvit o tom, projednat to a e, neschovávat se za nějaké diplomatické e, fráze, což jsme dělali velice dlouho. A existují vlastně určité i ankety, ze kterých vyplývá, že mladá generace to takto chápe, protože jinak bychom se tady vydali eh, chybným směrem. Eh, nemůžeme zůstat eh, uvězněni v tom stávajícím stavu, že tady je nějaká evropská perspektiva, tak aby to tady zůstalo stejné ještě za 20 let další společná schůzka s ministerskými předsedy Federace a Srbska v Banja Luce. Ta je už naplánována. Ty už se na to tváříš, ale je v tom rozdíl. Eh, máme to tedy, máme to tedy takhle udělat? Ehm, Já chci, aby se, já si přeju, aby se to tam uskutečnilo. Ale nad, nad takovými to věcmi bychom se měli eh, zamyslet. Já děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili. Eh, končím eh, dnešní zasedání a můžeme přejít. Příště se uvidíme 2. července. Co to bude za den? Eh, bude to příští čtvrtek. Příští čtvrtek? Co máme na pořadu jednání příští čtvrtek? Problémů na tomto světě máme dost. Kromě zpráv Evropského parlamentu, které nejsou dost důležité na to, abychom se kvůli ním scházeli. Aha, to je ten den, kdy vlastně mm, pra, frakce EPP tady vůbec e, nebude. Takže pokud nejsou, e, není žádná naléhavá nutnost, aby 2. června proběhla naše schůze, tak bych navrhoval, abychom ji škrtli a abychom se e, sešli 13. a 14. června. 6. června se stejně sejdeme ve Štrasburku a tam se ještě zamyslíme nad tím, které důležité otázky zařadíme na pořad jednání. Budete souhlasit s tímto postupem? Ty půldenní, ta půldenní zasedání eh, ve čtvrtek eh, jsou málo kdy nějak přeplněná, není tam velká účast. Pokud se tam eh, nehlasuje, tak většina z členů už je na cestě do svých volebních okrsků. Kolega Tenok takhle bude mít víc času se zabývat Brexitem, což bude výhodné, když on to udělá. Takže já vám děkuji za účast a končím dnešní zasedání.